Dear colleagues. Vážení kolegové, já se omlouvám za spoždění, nicméně nyní již nastal čas začít. A musíme začít s bodem, který jsme neprojednali včera, je to otázka týkající se zprávy o probíhajícím interinstitucionálním jednáním. V prvé řadě jsou to kontroly a jiné úřední činnosti prováděné s cílem eh, zajistit uplatňování právních předpisů. 25. ledna proběhl první dialog Opět se tomuto tématu bude věnovat nadcházející trialog. Druhá otázka se týká mezní hodnot emisí a schválení typů schvalovacích motorů. Pátý trialog proběhl 26. ledna a na programu byla celá řada programů a zákonodáci se snažili dosáhnout závěrečné dohody a společného postoje u celé řady témat ohledně nejrůznějších eh, druhů vozidel a příslušných motorů. Pro některé ta dohoda již byla blízko eh, závěrečné dohody, nicméně stále se ještě ne, nedohodli ohledně prováděcích aktů a proto tedy toto bude podrobeno ještě další diskuzi. A, a eh, je důležité také vědět, jaké dopady bude mít eh, interinstitucionálním jednáním o lepší zákonodárství. A třetí bod se týká snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel. Druhý trialog eh, týkající se těchto vozidel proběhl 19. listopadu. Eh, jednání Eh, ohledně také adaptace Lisabonské smlouvy eh, bylo na, pro, na pořadu jednání v prosinci a v lednu probíhaly neformální konz, eh, konzultace na politické úrovni. A soustředili se zejména na delegaci pravomoci podle článku 5.3 nařízení. Nicméně diskuze ještě nenabyla té substance pro třetí kolo dialogu. Dalším bodem pořadu jednání to je bod číslo 14 našeho pořadu jednání sdělení předsedy týkající se doporučení koordinátorů ze dnu 21. ledna a 17. února. Elektronicky jste tato doporučení obdrželi a pokud nikdo nemá žádné námitky, tak toto můžeme považovat za přijaté. A nyní v podstatě takový opravdový první bod našeho dnešního pořadu jednání, výměna názoru s panem Hansem Bruiningsem, který je výkonným ředitelem Evropské agentury pro životní prostředí. Jak víte, každý rok se eh, setkáváme s zástupci agentur a dnes tedy tu máme ředitele Evropské agentury pro životní prostředí, abychom pohovořili o jejich pracovním programu na rok 2016. Tento program následuje tu linii strategických oblastí. Tady hlavními aktivitami na jejich eh, programu ty eh, vlastně jsou obsaženy eh, v několika bodech, ale myslím si, že předám okamžitě slovo panu řediteli a on nám uh, o tom více popovídá a představí nám jejich pracovní program. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci. Samozřejmě je mi vždy potěšením se k vám dostavit a vyměňovat si s vámi naše názory. Na úvod bych chtěl říci, že jsme s výborem Envy v loňském roce kvalitně spolupracovali také se sekretariátem na přípravě eh, různých témat. Byli jsme v kontaktu s panem Fariou, který je takovým ehm, eh, kontaktním eh, členem, také profesor Skulos a profesor Henike se nacházejí v našem vedení a jsou zase z naší strany kontaktními členy. A ještě bych chtěl také poděkovat zpravodajům a stínovým zpravodajům za podporu jim za práci, kterou vykonávají tady v parlamentu. Kromě toho jsme spolupracovali také se STOU, eh, s tou vědeckou technologickou částí a s ESPA. A v současné době připravujeme eh, návštěvu eh, našeho výboru do těchto agentur. To znamená, že můžu říci, že tady ten duch spolupráce funguje dobře. A náš pracovní program na rok 2016 to je třetí pracovní program, který se zakládá na našem víceletém pracovním programu. A důvod tedy, proč zde eh, zachováváme vysokou konzistentnost, je dvojí. Na jednu stranu jsme si naformulovali ten víceletý pracovní program, který je úzce sladěn také s politickou agendou institucí a je to ostatně obsaženo v sedmém akčním programu. A za druhé také jsme hovořili o tom víceletém a ročním pracovním programu v úzké spolupráci také a v rámci kvalitního dialogu s klíčovými aktéry právě i z institucí, tedy jak z komise, z parlamentu, tak zástupci členských států. Máme tu několik eh, klíčových strategických oblastí, které bych chtěl zdůraznit. V první řadě je to podpora a eh, implementace politik, a to prostřednictvím zacílené relevantní informace. A tady bych chtěl říci, že věnujeme velkou pozornost implementaci politik v institucích. Myslím si, že tady můžeme opravdu eh, instituce v tomto hodně podpořit. Druhá klíčová strategická oblast, ta je eh, hodně napojená na takovou dlouhodobou agendu Evropy, tedy 2030 a období za 2050. To je eh, takové eh, období založené na znalostech, oblast jako energetika, mobilita, doprava, potravinářství, zemědělství a to vše napojeno na životní prostředí. A třetí oblast, ve které se snažíme také hrát výjimečnou roli, snažíme se být institucí, která usnadňuje výměnu poznatků, budování znalostí a kapacit ohledně těchto témat v Evropě. Máme síť, která spojuje členské státy a další aktéry, abych to doložil kolem 10 tisíc lidí eh, navštíví tuto agenturu za účelem nejrůznějších eh, technických zasedání. To znamená, ta naše role je opravdu obsáhlá. Když se dívám na naše hlavní eh, oblasti práce, tak bych ještě zdůraznil několik z nich. Co se týče eh, reportingu ohledně aký společenství na téma nejrůznějších environmentálních, klimatických témat a témat udržitelnosti, tak tady se hodně zaměřujeme na kvalitu vzduchu, což je téma, které si vyžádalo velkou pozornost v předchozím roce a je vždy prioritou eh, v naší agentě a také to je velice blízké eh, populaci Evropské unie, protože je to důležitý eh, zátěžový faktor také co se týče zdraví. Co se biodiverzity týče a přírody, tady jsme eh, se snažili poskytovat takový znalostní základ, co se týče charakteru, tedy směrnice o přírodě a habitatu ptáku. Je to napojeno na eh, projekty eh, Natura a zase tady spolupracujeme v podobné linii. Ještě eh, také samozřejmě musím poznamenat naši práci v oblasti dopravy a životního prostředí. Tady zase i nadále budeme poskytovat nezbytné dokumenty a informace, abychom obohatili tyto tak důležité rozpravy. Také nadále budeme pokračovat naší klíčové práci na téma klimatu a energie, vzhledem k tomu, že i tato agenda se neustále dále rozvíjí. Kvalita vody, to je zase další téma, které si zasluhuje obnovenou pozornost díky zelenému kapitálu, zelené ekonomice, adaptaci klimatickým změnám. To všechno jsou témata, které i nadále budeme hodně zdůrazňovat naší práci. Také budujeme naše znalostní základy, rozvíjíme program Kopernikus, jak si asi eh, vzpomenete, jsme eh, zodpovědní za tu složku CITu v rámci programu Kopernikus a tady na tom hodně spolupracujeme s členskými státy, abychom opravdu eh, z toho měli přínos těch milionových investic v hardwareu a softwaru, které provedla Evropská unie a v té podpoře ehm, těch směrů politik. To je ta uživatelská stránka programu Kopernikus. A dále také podporujeme ty rozsáhlé politické agendy a balíček oběhového hospodářství v prvé řadě, který se objevil na počátku prosince Provedli jsme několik zpráv v průběhu roku, tím jsme jaksi připravili cestu k, ta, k tomu eh, znalostnímu základu směřujícímu k oběhovému hospodářství o, o um, efektivitě zdrojů a podobně. A tady na tomto tématu jsme pracovali jak na úrovni EU, tak a to ještě důležitější na úrovni členských států, aby se pochopilo, k čemu tam dochází. A Napsali jsme eh, nebo připravili jsme dokument, který se zaměřuje na to, eh, jaký je ten rozvoj znalostí a co budeme potřebovat eh, následně po tom balíčku a iniciativě o oběhovém hospodářství. Také společně s Eurostatem jsme se tedy zhostili této role a dále v tom budeme pokračovat. Druhý velký balíček, ten se týká klimatu a energetiky. A tady je třeba rozlišovat tři různé prvky. V prvé řadě eh, eh, klimatická agenda Evropy 2020, tedy tady ta část zodpovědná za emise skleníkových plynů a příslušné analýzy, kam v tomto Evropa směřuje. Dále obnovitelné zdroje energie, tady samozřejmě sledujeme vývoj z členských zemích i na úrovni EU a také pracujeme na lepším pochopením, jaká je ta energetická složka toho balíčku Evropa 2020 a následný vývoj do roku 2030. Také pracujeme eh, na eh, věci adaptace a to na úrovni tedy podpory ze strany EU, ale také právě i se zaměřujeme na ty strategie a politiky té národní adaptace prostřednictvím platformy na adaptaci klimatu. Tady spolupracujeme s DG Klima, aby se z toho mohly obohatit i členské státy. A za třetí, to je to městské prostředí, adaptační strategie tady také nabývá tu politickou sílu a toto zase podporujeme prostřednictvím našich znalostí. Druhý klíčový prvek v této práci bude také ten, že letos za spolupráce s dalšími partnery budeme zase se věnovat i té agendě po Paříži z hlediska tedy klimatu a energetiky. Tedy eh, došlo eh, k dohodě, kterou jsme všichni ocenili, ale je třeba vědět, jak to bude pokračovat dál. No a za třetí, práce na energetické unii. To je samozřejmě ještě rozsáhlejší, propojenější eh, práce, co se týče tedy práce na té oblasti energetiky a tady je zapotřebí zase mít solidního reportingu a podstatné znalosti. Třetí velké téma to je vše, co spadá do toho eh, prioritního cíle 1 eh, inovativní kapitál, to znamená biodiverzita, přírodní kapitál, na to se nahlíží čím dál víc jako za důležitý základ té zelené ekonomiky. Nejrůznější řešení eh, přínosná pro Eh, pro přírodu, eh, biochemie a podobně. Je důležité, aby tam byly investice a podobně. Z našeho hlediska samozřejmě, pokud chceme hovořit o přírodním kapitálu a o řešeních zakládajících se na přírodě, je třeba pochopit, že eh, pochopit velice dobře přírodu, protože se nemůžeme klamat tím, že tu budeme mít ta přírodní řešení, eh, která se budou zakládat vlastně na erozi samotné přírody. Na tom je třeba tedy zapracovat a řádně propojit. Také bych chtěl zdůraznit, co se týče zelené ekonomiky, tak na pořadu jednání je také modrá ekonomika. To znamená, zase dál budeme pracovat na té ekosystemické analýze moří a oceánu a přispívat tedy k té práci na téma modré ekonomiky. No a čtvrtý velký balíček, ten se týká evropské reakce na udržitelné cíle rozvoje SDG. Tady v tom podporujeme evropské instituce, v jejich agendě, zejména co se týče práce na ukazatelích a tom znalostním základu. Samozřejmě, že v tomto roce to eh, zase nabíde eh, dalších eh, rozměrů a rozpracování a my tady přispíváme tady těmi ukazateli a tím znalostním základem. Pátý prvek který bych chtěl zase zdůraznit vzhledem k stávajícímu dnešnímu politickému kontextu. My jsme právě podepsali nové dva smlouvy, nové dvě smlouvy s Diginir na podporu sousedské východní a jižní spolupráce. Jižní sousedství, jak víte, to je podél Středomoří a asi vás nepřekvapí, že to je region, kde Věda a spolupráce na jakékoliv téma je rozhodně dobré a pokud tedy budeme eh, se snažit o úspěch v té práci na téma Středomoří, že tedy Evropa si tam zachová eh, to životní prostředí čisté a že to bude také dobré základ pro eh, kvetoucí ekonomiku, tak prostě zapotřebí spolupráce s jižními zeměmi. My úzce spolupracujeme s Unii pro Středomoří, MAP a mm, na základě tedy využíváme té zkušenosti spolupráce s zeměmi jihu Středomoří. No a co se týče východního sousedství, tady máme spolupráci s šesti východními zeměmi a Máme samozřejmě evropskou agendu i panevropskou agendu na základě ICI a spolupráci e, s tímto regionem. Toto bude e, předmětem ministerské konference v Batumi. Také spolupracujeme na GEO Global Environment Outlook, e, který má samozřejmě i tu evropskou dimenzi, to znamená i v této práci budeme v nadcházejících letech pokračovat. A pak eh, další klíčový prvek, to je tedy ten eh, výsledek sdělení, komunikace. My jsme se hodně soustředili na to komunikaci, zejména v pra- ve zprávě o životním prostředí za rok 2015. Provedli jsme, eh, řekl bych, desítky prezentací nejen v Bruselu, ale po všech institucích a také ve většině členských států v Evropě. A myslím si, že to opravdu vytvořilo lepší a silnější přístup v rámci té sítě, kterou si přejeme vybudovat ve prospěch evropských politik. A co se týče přístupu, tady bych chtěl zdůraznit, že i nadále se soustředujeme na efektivitu a na spolupráci. Za poslední rok a půl až dva roky jsme posílili společnou práci s Eurostatem, se společným výzkumným střediskem s RTD a s horizontem 2020, kde se vlastně investují miliardy eur do výzkumu a přejeme si nyní, jak si nést ty plody těchto investic a přejeme si, aby byly zejména efektivně vynakládány samozřejmě ve prospěch životního prostředí a nebo ve spolupráci s DG Environment a Klima. Přejeme si vybudovat znalostní společenství propojené spíše než takové jednotlivé vymezené pilíře. Přejeme si, aby tu bylo lepší pochopení vybudovat eh, určité sítě. Máme tu i sítě mezi těmito organizacemi, setkáváme se s jejich řediteli dvakrát za rok a vždy probíráme právě to, jak podporovat evropské politiky. Myslím si, že to je dobrý signál spolupráce a bude to mít určitě i výsledky, co se týče nabité efektivity, když budeme hovořit o tom, jak pracovat lépe za méně zdrojů. Také bych chtěl zmínit silnou spolupráci, co se týče sítí mezi zeměmi. My v podstatě jsme taková networková organizace a opravdu se soustředujeme na to, aby ta spolupráce s ostatními zeměmi nebyla jenom jednosměrnou cestou, že oni nám posílají nějaké zprávy. My si přejeme tedy zajistit, že vše, co děláme, bude přínosné i pro ty národní agendy, že budeme podporovat, budovat jejich národní kapacity a proto máme tedy ten, tu síť EIONET. Tu využíváme již několik let a budeme tak činit i nadále. A co se týče spolupráce s parlamentem a konkrétně s výborem Envy, jak jsem již předeslal, ohledně té návštěvy agentur, tak tady doufám to pomůže k lepšímu porozumění o naší vzájemné práci a alespoň šestkrát za rok máme tu čest spolupracovat za dvěma profesory s Kulosem a Henikem, kteří mají opravdu tu správnou vizi také ohledně možnosti spolupráce s parlamentem. No a na závěr bych chtěl ještě říci něco málo o budoucích požadavcích a zdrojích. Když se eh, podíváme na politiky rozvoje, vidíme, že to budou požadavky na agenturu, co se týče oběhového hospodářství. To je jasně obsaženo ve sdělení. Samozřejmě, že jsme vysoce motivováni pracovat i na toto téma klimatická, klima a energie, to je zase balíček, který si bude vyžadovat dodatečné zdroje, protože je to jasně do budoucna orientovaná část politiky a také bude záviset na implementaci a efektivitě politik v jednotlivých zemích. To poukáže na úspěch tedy agendy, ale je tu tedy jasný nárůst těch požadavků na agenturu. Mohu říci z posledních let, že jsme snížili o 7 počet pracovních míst. Myslím si, že nikdy nikdo eh, nemůže podotknout, že si na to jenom stěžujeme. Myslím si, že pracujeme opravdu efektivně. Nicméně chtěl bych podotknout eh, ve vztahu k budoucnosti, že v podstatě už se blížíme k takovému vlastně konci těch našich možností k zadané situace. A myslím si, že tedy ty možnosti, které jsme měli, už eh, dosahují konce prostě z toho těla už zmizel tuk a za chvíli budeme muset ořezávat i maso, a kdybych to řekl metaforicky, prostě my samozřejmě chceme napomáhat institucím, e, nicméně máme tu opravdu jasně zásadní výzvy pro nadcházející dekády. A není to jenom pro životní prostředí Evropy, je to důležité pro hospodářství, pro společnost, to prostě bude vše záviset na vyřešení těch velkých výzev. No a je to v podstatě takové složité pucle a my k tomu chceme přispět k jeho vyřešení a složení, ale musíme proto mít nezbytné nástroje. No a nyní jsem samozřejmě eh, ochoten zodpovědět jakékoliv vaše otázky, vyslechnout si připomínky. Děkuji vám za pozornost. Thank you to you, Mr. Děkuji, pane Bruningsi. Děkuji vám za vaši prezentaci a e, okamžitě začneme. Dám slovo kontaktní osobě, panu Fariovi. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat za účast e, panu Bruningsovi a také profesorům Skulsovi a Henekovi a nechci jenom poděkovat za vaši účast, ale také poděkovat za tu dobrou práci, která, které, které si ceníme ze strany vaší agentury. Není to jenom vůči nám, tedy našemu výboru Envy, ale také vůči parlamentu jako takovému a i členským státům, od kterých dostáváme feedback a oni si cení vaší práce. A ta vaše prezentace je, eh, byla velice dobrá a já bych chtěl říci, eh, že mne velice překvapila ta kvalita práce a i ten rozsah práce, o které jste hovořil. Myslím si, že já i my všichni si my, myslíme, že vaše agentura je opravdu důležitým a kvalitním zdrojem informací v té environmentální oblasti. To už se více než dobře prokázalo v reálu. A mm, podporujete tedy instituce Unie, to jste také zmínil, je to důležité samozřejmě i pro celý ten proces rozvoje nezbytných politik. Zmínil jste také budoucí návštěvu agentury. Samozřejmě i ta je nezbytná a určitě nás všechny obohatí. Já vás tady nechci okrádat o čas, ale chtěl bych zmínit několik bodů, které se objevily také v průběhu vaší prezentace. Na úvod bych položil několik otázek. Ta dohoda z Paříže, jak víte, poprvé obsahuje ten eh, globální cíl dosáhnout tedy toho oteplení, které bude nižší než 2 stupně, tedy to je tedy ten, eh, pak to nadcházející téma následného oteplování nižší než jeden stupeň. Takže ta otázka, která se na to váže, je následující. Jakou v tomto bude agentura hrát roli, aby podpořila na definování politik a cílů v této oblasti? Za druhé, kvalita ovzduší. Vy jste tu hovořil o tolika bodech, takže já bych tady chtěl vypíchnout několik konkrétně. Co se týče kvality vzduchu v evropských městech, eh, to je politování hodné, ale zrovna mé město Lisabon má opravdu rozsáhlé problémy, to ostatně vy velice dobře víte, už jsme o tom hovořili. A tedy opravdu, je to tedy jedna z priorit vaší agentury. No a co se týče té uh, kvality vzduchu v evropských městech, tady se zaznamenává, že města těžko plní ty legálně stanovené normy a pravidla, co se znečištění týče. No a to je samozřejmě závažný problém pro veřejné zdraví. Ale pak vidíme, že Evropská komise předkládá návrh na reálné emise vozidel, které zdaleka nedosahují ty požadování hodné eh, hodnoty z environmentálního hlediska, tedy jak nahlížíte na slučitelnost tady těch legislativních textů. Dále oběhové hospodářství. Co se týče oběhového hospodářství, a příslušného balíčku a stanovených cílů do roku 2030, jaký druh informací může agentura poskytnout zákonodárcům, tedy konkrétně nám v parlamentu, abychom stanovili ambiciozní cíl na základě návrhu komise. Cíle udržitelného rozvoje Spojených národů OSN v září stanovila nové cíle pro udržitelný rozvoj, které by se měly aplikovat globálně a také na úrovni evropské. Mnohé z těchto cílů se týkají právě environmentálních otázek, takže co plánujete v rámci agentury dělat právě ohledně těch cílů udržitelného rozvoje? Měl bych tady ještě celou řadu dalších otázek, ale asi máme málo času, tak přejdu k té poslední. V podstatě to byla také poslední část vašeho příspěvku, když jste o tom hovořil. Tedy jedná se o to, že všechny ty agentury jsou samozřejmě finančně omezeny, no a vaše samozřejmě tomu byla podrobena také, jak jste poukázal. Myslím si, že nyní budete zahajovat také proces interní analýzy. Jak tedy nahlížíte na ty možnosti zdrojů, které máte k dispozici a jakým způsobem by to mohlo změnit ty strategické plány vaší agentury, ta dostupnost zdrojů? Děkuji. Pan Peterle. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem velice rád, že tento bod máme na pořadu jednání. Děkuji vám, pane řediteli, za tu velice jasnou prezentaci. Já se zabývám ochranou životního prostředí už velice dlouho. Jsem vědec a zároveň politik a Všímám si toho, že veřejný prostor e, je čím dál plnější nových cílů, nových podmínek, nových konceptů a tak dále. A myslím si, že i profesionálové mají problém se v tom chaosu vyznat. Máme kruhové hospodářství, strategie, globální vzájemnou závislost, přírodní kapitál. To jsou nové termíny a koncepty, které se neustále všude objevují. Ale ve vaší prezentaci mě potěšilo, že jste zdůraznil monitorování implementace strategického aspektu Evropy 2020. To je podle mého názoru velice důležité, abychom nestratili náš záměr ze zřetele. Musíme si opravdu posvítit na implementaci Ekologický aspekt se dostává čím dál více do popředí, a to i v našich eh, dohodách s důležitými mezinárodními partnery. Nejde tady samozřejmě pouze o klimatické změny. Já mám velice, eh, nebo jsem velice rád, že ve strategické dohodě s Japonskem poprvé definujeme eh, zdraví, zdravotnictví jako strategický sektor Samozřejmě ve spolupráci s dalšími sektory, ale myslím si, že Evropská unie, zejména komise, stojí před značnou výzvou. A sice, jak tyto koncepty svázat do něčeho, do něčeho účinného, do něčeho, z čeho by těžili občané i životní prostředí. Myslím si, že potřebujeme mnoho expertů, expertů na tyto základní koncepty a na um, mezisektorovou spolupráci. To je podle mého názoru jediná cesta vpřed. Myslím si, že bychom měli hledat synergie. Synergie mezi energetikou, zemědělstvím, životním prostředím, zdravotnictvím, průmyslovým rozvojem a tak dále. To je ta hlavní výzva. Takže vaše agentura je nesmírně důležitým E, intelektuálním a organizačním uzlem v tomto ohledu. Žijeme ve světě, který je globálně provázaný a plný vzájemných závislostí. A naše cíle proto musí být spojeny s našimi ambicemi, pokud jde o dohody s ostatními. Takže ještě jednou. nastavit správné cíle a různé politické frakce někdy spolu soutěží, kdo nastaví nejvíc cílů, ale to nestačí. My jsme poměrně úspěšně dokončili Paříž. Ale teď se musíme velice rychle přesunout do další fáze, do fáze implementace. Například Indie je čím dál důležitějším partnerem Evropské unie. A s Indií bychom mohli dosáhnout dohody. Naší ambicí by mělo být spolupracovat na zezelenění e, indické ekonomiky. Můžeme poskytnout znalosti, můžeme poskytnout technologii. A pokud se to nepovede, pokud e, Indie e, se dále bude pouštět čínskou rozvojovou cestou, pak naše cíle stanovené v Paříži budou brzy patřit minulosti. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo další kolegyně, kolegyně Bonafé. Děkuji, pane řediteli, že jste přišel dnes a děkuji za tuto prezentaci, která se dotkla důležitých témat, eh, kterými se stále zabýváme. Já mám několik otázek, která se týkají oběhového hospodářství. Takže nový návrh eh, zrevizovat eh, směrnici, tak komise Evropské agentuře dává úkol Eh, připravat studie o pokroku při realizaci cílů. Moje otázka tedy je, berete do pouze cíle kvantitativní, lineárního pokroku, anebo já myslím, že asi by bylo vhodné, abychom se zamýšleli právě tímto směrem. Bylo by zajímavé i vyhodnocovat investice do infrastruktury mm, mm, nebo do výzkumu a možná i operační mm, plány strukturálních fondů. A druhá otázka je s tím spojená. Tyto studie by měly eh, být eh, připravovány každý třetí rok před tím, než eh, vyprší cíle. Takže já se ptám pro státy, které pořád ještě jsou hodně vzdálené těm cílům, tedy neplní evropské cíle, by se dalo říci. Bylo by vhodné tedy i Eh, jež udělat něco dříve než za ty tři roky? A druhá otázka. Já jsem si přečetla vaši zprávu eh, Evropské agentury právě o oběhovém hospodářství, kde je jedna velice zajímavá kapitola, kapitola 3, která právě hovoří o monitoringu pokroku směrem k oběhovému hospodářství. Vy velice dobře jste tam doložili, jak k dnešnímu datu jeden z hlavních problémů je, že neexistují objektivní metody výpočtu které by vyhodnocovaly pokrok, který nejenom dělá ten stát, ale i podniky, protože tady hovoříme o běhovém hospodářství a hodně podniků působí v tomto hospodářství. Takže já se ptám teď, bylo by možná zajímavé nebo lepší měřit efektivitu eh, eh, zdrojů prostřednictvím eh, třeba spotřeby surovin raw materials consumption. Možná to by byl ukazatel, který by byl lepší. Otázka, jsme schopni vůbec používat tyto ukazatele pro všech 28 států? A ne, neměl by to být tedy ten hlavní indikátor, na kterém pracovat? Děkuji. A nyní pan Gerbrandy. Yes, Mr. Chairman. Ano, pane předsedo, děkuji vám, pane Browning, si za vaši dnešní prezentaci. Má otázka se týká kontaktu, které vaše agentura má s Evropskou komisí. Historicky jste byli v kontaktu především s DG Envy. Nicméně eh, u kruhového hospodářství se ukazuje, že tento koncept najednou není vnímán pouze jako koncept životního prostředí, ale jako velice důležitý ekonomický program. Takže teď eh, to má na starosti i DG Growth. Já si myslím, že je to pozitivní vývoj. Ale to tež by se mohlo stát i s klimatem a s, celou, s celým aspektem přírodních ekosystémů. Takže já se vás ptám, očekáváte tento vývoj? Vnímáte zájem ostatních generálních ředitelství než těch, které se orientují čistě na životní prostředí? a máte v plánu eh, hrát aktivnější roli eh, vůči těm spíše ekonomickým generálním ředitelstvím? Děkuji. Pan Gřib. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, panu řediteli za tuto velice zajímavou prezentaci a souhlasím s tím, že ta zpráva z loňského roku je obzvláště významná. Vy jste to zdůraznil a já si velice vážím vaší práce. Vykonali jste opravdu mnoho při přípravě této práce, ale i při její prezentaci. zpráva obsahuje mnoho závěrů týkajících se e, ekonomického rozvoje a životního prostředí. Nicméně bych se chtěl podepsat pod to, co řekl pan Peterle. My máme určitou základní strategii eh, Evropu 2020 a to je ta nejvyšší zastřešující strategie, která byla východiskem našeho rozpočtu eh, na období 2014 až 2020. Situace se vyvíjí nesmírně rychle. Probíhá mnoho krizí, které mají dopad na implementaci této agendy, takže situace je velice dynamická a neustále se objevují nové problémy a nové priority. Bioekonomika například, nebo kruhová ekonomika, to jsou ty dva nové termíny. Nebo účinné využív- efektivní využívání zdrojů, zelená ekonomika. To jsou nové koncepty, nové pojmy, nové myšlenky, které se neustále rodí. A my bychom potřebovali nějakou databázi, která by analyzovala interakce mezi těmito důležitými oblastmi. To by nám umožnilo zjistit, jak tyto termíny spolu interagují a jaká je role členských států v tomto ohledu. Já jsem se pokusil srovnat definici bioekonomiky v různých členských státech jako příklad. Zaměřil jsem se na ty země, které eh, chtěly implementovat zprávu OECD. Ve výkladu té definice jsou ale rozdíly, a to i v těch zemích, které mají své vlastní národní strategie. Jak do toho všeho zapadá e, kruhové hospodářství? Například e, nechceme, aby e, organický odpad končil na skládkách. To je důležitý cíl. Pokud ho ale chceme naplnit, musíme si ujasnit, jak definujeme bioodpad získaný z různých zdrojů. Například komunální odpad. Veškerý tento odpad je v současné době klasifikovan zkrátka jako odpad, nicméně měl by začít být vnímán jako zdroj. A to i v kontextu vícefázového procesu zpracovávání odpadu na výrobu energie. Takže možná byste se s námi mohl podělit o své myšlenky ohledně tohoto všeobecného systému, ohledně toho, jak, jak si svázat všechny tyto nítě, tato vlákna, jak spojit všechny tyto iniciativy, aby panovala určitá konzistentnost mezi členskými státy. Protože ten výklad se liší trošku stát od státu, ale my bychom měli takovéto rozdíly minimalizovat. Děkuji, paní Oken. Děkuji vám, pane předsedo. A pane řediteli, děkuji, že jste mezi nás přijel, abyste nám pověděl o tom, co se děje ve vaší agentuře. Já mám dvě otázky. Ta jedna je taková velice dánská. Hovořím o rámcové směrnici o e, vodě Eh, ta, a o tom, zda bude nebo nebude uplatněna v různých členských státech. Já myslím, že víte o tom, že v Dánsku na ministerstvu životního prostředí. Eh, toto ministerstvo se sloučilo s, ministrem pro, s ministerstvem pro zemědělství. A nyní vlastně zvyšujeme znečištění různými pesticidy. Snažíme se eh, používat ekologicky šetrnější zemědělství, abychom měli lepší výsledky. Nicméně je s tím spojeno několik skandálů. E, já si myslím, že to je specificky dánská problematika, ale chtěla bych se zeptat, jak implementujete tuto velice důležitou směrnici, protože ta se několikrát odložila. V Dánsku to sledujeme co dělá komise. Jak tedy řešíte dodržování této směrnice a její nedodržování, protože my máme směrnici, ale bez jakéhokoliv základu, podle kterého bychom zjistili, co se vlastně děje a co se dělá. Rádi bychom nějak zareagovali na situaci, která je poměrně závažná, alespoň v mé zemi. A potom druhá otázka se týká plastů. Čelíme obrovské kontaminační katastrofě. To si uvědomujeme, ale myslím si, že nemáme pořádný vědecký eh, podklad. V zelené knize komise byla kdysi strategie pro plasty, která mohla vést k pokroku do roku 2050. Loni a letos jste měli přijít s novou strategií do roku 2017. Nicméně naše znalosti jsou velice skoupé a rozptýlené. To je úkol vaší agentury zajistit, abychom měli mnohem lepší podklady, mnohem lepší data, abychom mohli přistoupit jednak k prevenci a jednak k čištění, což určitě je možné. Stále ještě máme velice chabé znalosti jak víte, přijali jsme zákon o e, omezení e, lehkých e, plastových tašek. Byla to taková mini válka s komisí, komise reagovala neuvěřitelně. Zkrátka komise si myslela, že je to nesmysl, že oni by se tím neměli zabývat. Poměrně jasně z toho plynul tento přístup. A my jsme tomu věnovali tolik pozornosti, že doufáme, že komise přijde s dobrou strategií. Protože těžko si může eh, komise dovolit eh, riziko, že eh, toho bude čím dál víc a víc těch tašek. Takže je velice důležité, abyste nám poskytli odpověď. Pan Poc. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane řediteli, jsem tady. Já jsem si přečetl váš pracovní program a k mému překvapení tam není žádná zmínka o invazivních nepůvodních druzích. Máme tu mnoho o e, biodiverzitě, nicméně tam opravdu chybí e, jakákoliv zmínka o invazivních druzích, což je zvláštní vzhledem k tomu, že e, ty jsou jedno, jedním ze známých důvodů ztráty biodiverzity. A potom mi tam chybí endokrinní disruptory. Já chápu, že to je agenda zdravotnictví, takže to patří pod DG Santé, Nicméně je tu hodně negativního dopadu i na biodiverzitu od těchto sloučenin. Takže není to pouze zdravotnická agenda, ale i environmentální. Takže tyto dvě věci mě tam chybí. Děkuji. Děkuji, paní Kadenbach. Velice děkuji. Pan ředitel sám zmínil směrnici eh, FFR a já bych eh, nechtěla si nechat ujít eh, tuto příležitost. My jsme už v rámci hodnocení v polovině období o zachování biodiverzity zjistili, že tady vlastně bez dodatečných snah členských států jednoznačně nenaplníme cíl do roku 2020. Nicméně pokud jde o to, abychom zastavili tuto ekologickou ztrátu, e, Evropský parlament ve svém stanovisku poměrně jasně požadoval od komise, aby aktivně působila v členských státech, aby podporovala opatření, Eh, které vlastně implementují eh, příslušnou směrnici v členských státech, aby na to dohlížela. Právě tak eh, Evropský parlament zcela jasně prohlásil, že není pouze na zákonodárcích, že tyto cíle nebudou naplněny. Ta legislativa sama o sobě je dobrá, jen je zapotřebí ji, za, správně implementovat. Tady o finanční, o fin, pokud je o management, o finanční výbavu, ten nástroj je dobrý na, doplnění, na naplnění cílů. Takže podle mého názoru by bylo naprosto špatné v rámci programu REFIT tu směrnici nějak otvírat, protože jednak by to vedlo k dlouhodobé právní nejistotě a jednat a z toho máme taky strach, že vlastně eh, v případě otevření tohoto balíčku by mohlo dojít ke zhoršení těchto opatření a ten cíl, který jsme si společně vytkli, tedy zachování biodiverzity, by potom nemohl být naplněn. Takže mě by, eh, já bych byla ráda, kdybyste podnikli všechno pro to, aby ta legislativa byla správně implementována, monitorována a financována. Děkuji. Ani Grostet. Eh, Děkuji. Ano, když jsme vás poslouchali, když jste hovořil o různých oblastech, ve kterých působíte, tak vidíme, že vy máte obrovský záběr. Pokrýváte hodně důležitých sektorů. Já mám tři poznámky a možná chci, abyste mi něco potvrdil. A týká se to toho projektu, toho oběhového cirkulárního hospodářství. Zde Evropská komise eh, v podstatě sice útočí na eh, ty, eh, ten tedy komunální odpad, ale opomíjí průmyslový odpad. A já se ptám, jaká v tom bude vaše role, protože komunální odpad je jedna věc, ale průmyslový odpad je také důležitý odpad v, té, v tom oběhovém cirkulárním hospodářství. Dále biodiverzita, ochrana druhů my ve Francii třeba máme problém s vlkem. Vlk je samozřejmě chráněný, ale ve Francii a ve francouzských Alpách eh, eh, jsou větší a větší tenze mezi eh, chovateli a ochránci přírody, tedy ochránci vlků. A já se ptám, co byste doporučili? protože já si dovedu představit snadno, že možná budou existovat jiné eh, postupy, praktiky, chovu eh, v jiných eh, zemích, které také mají Alpy a které lépe to řeší. To znamená, co bychom mohli říct jim Eh, těmto lidem, kteří tam žijí, tak aby mohli žít bok po boku i s tím velkým Samozřejmě chov, eh, eh, chovatel, chov je velice důležitým sektorem na horách. A dále mm, plasty mm, u středom mm, zemního moře víme, že to je obrovský problém těžko se to řeší, ale podle vašeho názoru, jaké nástroje nebo prostředky použít eh, tak, abychom začali tento problém řešit? Děkuji. Thank you very much. And now <clears throat> I think that we can... Děkuji a já myslím, že teď si můžeme vyslechnout zástupce v řídicím výboru Profesor Michal Skolos má slovo. Pane předsedo, to je e, pro mě velká čest, že jste mě pozvali na vaši diskuzi. A, e, hodně jsme již slyšeli a e, to, co vysvětlil pan ředitel, to bylo jasné. Jenom dovolte, abych zdůraznil pár bodů. Za prvé, vývoj organizace. Já jsem měl tu čest, že jsem byl vlastně nejstarším členem mm, v řídicím výboru, v bordu, vy jste mě několikrát potvrdili, a já jsem sledoval vývoj činnosti organizace agentury, a což na mě udělalo obrovský dojem. Já bych rád, aby i ostatní agentury eh, se chovaly stejně, protože tam panuje velice dobré pracovní prostředí, komise, parlament a členské státy pracují ruku v ruce. To neznamená, že vždycky máme všichni stejné názory. A je také důležité si uvědomit, že prostřednictvím monitoringu implementace i s těmi zprávami, které máme a e, které ne vždycky jak si vyloudí úsměv v členských státech, tak e, v podstatě nikdy nebyly sporné v řídicím výboru. A teď e, ty klíčové oblasti činnosti. Stále Hlavním úkolem agentury je monitorovat životní prostředí a to je e, tradiční napojení na politiku DG životní prostředí. Ale to se vyvíjí samozřejmě klima a klima ještě také tedy e, zastoupeno v řídicím výboru, ale i výzkum, věda výzkum, ten tam byl od samého začátku. A já bych řekl, že tady je prostor dát vý, mm, prostor pro to zlepšit zapojení výzkumu, vědy a výzkumu. E, I e, mm, program na výzkum 2020 má velký rozpočet a, e, mm, a jde o to Mm, tedy zapojit se do oblastí, které nejsou tradičně pokrývány vědou výzkumem, jako ty různé společenské, sociální oblasti. To je další prostor pro spolupráci. To samozřejmě ale není pouze v kompetenci agentury, to je třeba, tady je třeba, aby se do toho zapojil i parlament. Potom další ty různé agendy, které zde byly zmíněny ať je toto oběhové cirkulární hospodářství eh, nebo další témata, eh, která eh, musí být definována a propojená se stávajícími soubory dat, jako například odpad. To vůbec není snadné. Ale já myslím, že jsme se vydali správnou cestou. Vždycky je třeba nastolit rovnováhu mezi tím, do jaké míry se můžeme odchylit od původní činnosti a jak si, kam až si můžeme dovolit jít. To je velice citlivá rovnováha a někdy v řídicím výboru, v bordu musíme rozhodovat právě kam až jít a jak a nejlépe alokovat stroje. Ale samozřejmě odpad. Důležitý, další důležitá oblast je rozvojové cíle, to je velice důležité. A potom další oblast je zastupování EU v různých environmentálních fórech, instancích, tedy takzvaná environmentální diplomacie ta je čím dál více důležitá než před několika lety. A zde my musíme vždycky eh, se snažit, aby Evropa měla lepší pozici než třeba jiné skupiny zemí. A k tomu, k tomu agentura přispívá protože spolupracuje třeba s Deganir, eh, to je eh, Horizont 2020, eh, dekontaminace Středomoří, to je jiný horizont než ten původní program Horizont. Tady, se, mm, to, tady jde o dvě skupiny zemí, kterým se pomáhá tímto programem. A závěrem, pane předsedo, bych řekl, že Šíření informací směrem k, do společnosti, ale tedy veřejnosti, ale i směrem k univerzitám a školám, i ústavům různého typu v EU, to je důležitá oblast. Jediná oblast, ještě bych řekl, že veškerá doporučení výboru Envy byla zata do úvahy kromě jednoho a to možná jde o environmentální footprint stopu toků uprchlíků, uprchlíků, takže to je asi téma kterým je třeba ještě do budoucna, do budoucna se věnovat, kterému je třeba se věnovat. Děkuji. A nyní dáme slovo panu profesorovi Enike. Já na vás apeluji, abyste byli struční, protože v 10.30 eh, má, přijde pan komisař a slyšení o ETS a ještě potřebujeme dát čas panu řediteli, aby mohl zareagovat. Děkuji. To je potěšení, že jste mě pozvali. A děkuji, děkuji eh, Hansovi Bruningsovi a jeho týmu. Děkuji za vynikající práci. To je vždycky velké potěšení s ním spolupracovat. Pár poznámek. Za prvé, eh, energetika, změna klimatu. Tady asi bylo užitečné si uvědomit, eh, jakou důležitou roli hraje energetická účinnost a možná by bylo dobré připravit takovou eh, komplexní metastudii, která by schromáždila, skompilovala veškeré ty studie o energetické účinnosti z členských států. A tím bychom přispěli ke směrnici o energetické účinnosti, respektive eh, k její aplikaci. A k eh, plnění jejich závazných cílů. Dále, i bylo by dobré, kdybychom měli takovou webovou platformu, kde by byly příklady těch nejlepších zkušeností s energetickou účinností, poněvadž někteří pořád ještě vnímají energetickou účinnost jako břemeno a ne jako výhodu pro ekonomiku a v neposlední řadě osvěta o energetické účinnosti. Zde bychom eh, uvítali, kdybychom zveřejňovali každoročně zprávu o energetické účinnosti a mm, o technologiích a podobně. Druhý bod se týká koncepce. Máme zde mnoho nových koncepcí. Agentura by měla objasnit všechny tyto nové koncepce a především synergie mezi zeleným, modrým, inkluzivním a oběhovým hospodářstvím. A politika zdrojů a možná také připravit takovou metastudii o těch různých scénářích. Co bychom měli udělat dnes? Tedy proto, abychom splnili ty velice ambiciozní cíle efektivního využívání zdrojů v Evropě. A poslední bod. To je, myslím, nová strategická oblast, která je propojená se změnou životního stylu, ekonomickým růstem a e, odhady vývoje životního prostředí. A e, to dost závisí na tom, jakým způsobem budeme vytvářet bohatství a jak budeme distribuovat bohatství. E, tedy, takže to je propojeno se diskuzí o SDG o těch mm, rozvojových cílech. A bylo by dobré do budoucna, abychom více spolupracovali s jinými oblastmi politiky a e, s globálním rozvojem a abychom informovali o negativních vedlejších účincích e, a mm, nebo naopak o těch pozitivních vedlejších účincích, jako tvorba pracovních míst, lepší konkurenceschopnost a agentura přišla s koncepcí neklimatických výhod, non-climate benefits. A bylo by dobré, kdyby agentura také začala schromažďovat mm, know-how, aby bylo jasné, co to v evropském kontextu znamená. Dále, e, pokrok, inovace. To by bylo dobré, kdyby agentura více informovala o inovacích a o především eh, v souvislosti s SDG a COP21. A teď pokud jde o eh, eh, vysílání pozitivního image, protože i v Číně třeba sledují velice pečlivě, co se děje v Evropě a agentura i třeba je předseda té pracovní skupiny, spolupředseda pracovní skupině eh, té čínské rady, rady pro spolupráci s Čínou, takže by bylo dobré tady šířit takovou osvětu o, o tom, jaký je image Evropy. Děkuji a nyní má slovo pan výkonný ředitel. Prosím, můžete odpovědět. Děkuji. Děkuji všem členům za pozitivní feedback i za otázky a připomínky. Eh, nebojte se, nebudu všem odpovídat individuálně. Já mám aktivní mozek, tak jsem si je seskupil do okruhu. A pokud bych neodpověděl na vaše konkrétní otázky dostatečně detailně, tak eh, prosím, můžete se na mě obrátit a my vám poskytneme detaily poté. Řada otázek o implementaci a o tom, že skutečně my přispíváme k tomu lepšímu chápání povědomí o implementaci politik, ať jde o oběhové hospodářství, vodu, biodiverzitu. Zde bych chtěl zdůraznit, že náš mandát není eh, Eh, jak si sledovat, kdo je v souladu, kdo není a udělovat sankce. Ne, my nevytváříme politiky, my monitorujeme, my připravujeme studie a to má podporovat eh, ostatní, kteří mají na starosti eh, tedy implementaci a podobně, tedy hlavně pomáháme komisi. Samozřejmě je třeba se zamyslet, zdali ten náš monitoring a reporting jde správným směrem, včetně té tvůrčí práce, kterou budeme dělat v oblasti cirkulární ekonomiky spolu s, Euro, s Eurostatem. Nyní pracujeme na ukazatelích. I to znamená, že musíme vysílat jasné signály, třeba ať jde o tu směrnici o vodě, kde říkáme velice jasně, že očekáváme, že asi jenom eh, eh, polovina zásob vody bude v dobrém ekologickém stavu, takže Tady jsou velké problémy s implementací této směrnice. Za druhé, eh, řada členů zmínila zdravotnictví. Ano, pokračujeme této činnosti, tedy zdraví, které se, eh, ale je spojeno se znečištěním vzduchu, eh, průmyslem, chemikálie, platform, informační platforma IPCAM, Nyní eh, spolupracujeme na nových projektech a Evropa zahájí eh, velký projekt biomonitoringu, kdy bude monitorovat lidské tělo. A mm, mm, to znamená v dlouhodobém pohledu ty různé zátěžové faktory, jak působí na lidské tělo, takže do toho my se zapojíme. To bude zahrnovat samozřejmě endokrinní disruptory, které jsme tady, které tady zazněly. Pokud vás to zajímá do detailu, tak můžeme vám informace poskytnout. Potom, ten balíček objevového hospodářství, ano, to tady zaznělo několikrát. Eh, zde máme celou řadu nových termínů. Eh, balíček cirkulární ekonomiky bude muset být teď naplněn eh, dalšími iniciativami, a je důležité, abychom společně pochopili v Evropě, co ty termíny znamenají, abychom se na nich dohodli. A samozřejmě to je jedna z výhod Evropy je, že my máme sice 28 států, ale ehm, ty jsou schopny se dohodnout na mm, výkladech. A monitoring, to je důležité. My máme experty ze všech členských států a diskutujeme s nimi, co přesně měříme, jak to měříme, jak se to vykazuje a jak se šíří to společné povědomí. A mohu vám garantovat, že pro nás agenda cirkulárního hospodářství, to se netýká pouze odpadu a prevence odpadu. Jsou tam další ukazatele, které eh, jaksi jdou více upstream, to znamená až k designu výrobku, k prevenci, Eh, odpovědnost výrobců, tedy eh, všechny tyto součásti celého balíčku. K těm ty budeme monitorovat a poskytovat zprávy. Směrnice, rámcová směrnice o vodě a otázka spíše z Dánska, paní Aukenové. Je jasné, že mm, je to mm, spojeno se zemědělstvím, které je tím zátěžovým faktorem. My jsme to i samozřejmě to vyplývá z různých studií, tedy má to dopad na bio, i biodiverzitu a kvalitu vzduchu. My hodně spolupracujeme tedy s DG Agri a DG Envy. A v podstatě to již je doloženo poznatky, takže, bych, takže pokud chcete další informace, můžete se s námi spojit. Potom ty invazivní cizorodé druhy a e, e, vlk. Vlk není invazivním druhem samozřejmě, <laughs> to vůbec, jenom to tady propojím jako témata. A v minulosti jsme byli žádani, abychom více pracovali na těchto invazivních druzích, ale jak jsem prozatím, tedy my e, nemáme možnost přispět více, než teď. Možná se to změní do budoucna, eh, až budeme diskutovat o zdrojích, prostředcích, ale zatím nemůžeme. My radši řekneme, prostě nemůžeme, nemáme teď na to možnosti, než abychom to dělali špatně. Takže to je odpověď. A teď ten vlk. Já, upřímně, já nevím, zdali jsme se tímto vůbec konkrétně zabývali, prověřím a sdělím, ale mohu vám k tomu říct, že samozřejmě máme tady síť agentur na ochranu e, životního prostředí, e, kde my jsme vlastně sekretariátem této sítě a tam je celá řada Švédsko, Finsko, Norsko a Baltii, ty, ty mají zkušenosti se podobnou problematikou, takže vás, pokud vás to zajímá, pokud vás zajímají zkušenosti, tak vás s nimi mohu propojit a určitě se poučíte z jejich zkušenosti. A pokud jde o eh, otázku pana Gerbrandyho a dalších, mm, naše činnost obecně řečeno primárně, my pracujeme s našimi partnerským DG, DG Envy a samozřejmě v druhém pořadí je to DG Klima a pracujeme DG Regio, Akry, Agri, Mare, Near, Grow, eh, máme velký kontrakt Kopernikus, potom pracujeme s agenturami, dalšími a členskými státy, tady více než 12 DG je našimi partnerskými. A teď s tou novou konstelací v komisi, tak máme i kontakty s úřadem místo předsedy eh, pro cirkulární ekonomiku, eh, udržitelný rozvoj, energetickou unii eh, a tedy přírodní kapitál a tak dále. Takže je to širší všechno než jedno DG, DG Envy. A také bych chtěla zdůraznit, že to tež platí pro parlament. Já jsem byl na slyšeních ve výborech o dopravě, energetice, rozpočtu, inovacích, investicích. Takže skutečně veškerá tato témata jsou také v našem záběru. Takže ne v úzkém slova smyslu pouze životní prostředí ve smyslu eh, boje proti znečištění a ochrany eh, rostlin a živočišných druhů. Teď biodiverzita a ten takzvaný přírodní kapitál. Zde musím zdůraznit, že to je propojeno s prvním prioritním eh, cílem ochrana mm, přírodního kapitálu, to znamená, aby eh, eh, společnost byla schopná být, být více odolná těm různým šokům do budoucna. My i jsme propojeni s Eurostatem a Eh, i chceme vytvořit tedy eh, takové ukazatele a potom klima a energetika. Samozřejmě budeme pokračovat naší činnosti nejenom na monitoringu, Eh, cílů 2020 v úzkém slova smyslu a potom těm, až těch cílů 2070 a podobně. Ale my chceme se zabývat tím, jak je to propojeno s dopravou, s energetikou, se zemědělstvím, eh, s bydlením. Takže mm, ta naše hodnocení integruje řadu oblastí. A nakonec několik členů tady řeklo, že činnost, kterou děláme e, za rámec e, e, členských států, tedy ve Středomoří, v Číně, že to mm, je práce, kterou si naši partneři cení. Ano, ale naše pozice je jasná. My to děláme jako podporu evropských institucí. My si nemyslíme, že naše role je nezávisle vystupovat eh, eh, v, okolním světě globálně. Ne. My jsme agenturou, která má být podporou evropských institucí. My jsme, My jsme vytvořili takový rámec pro mezinárodní činnost, to odsouhlasila výkonná rada, výkony. eh, Eh, výkonný výbor, včetně vašeho zástupce parlamentu a komise, takže tento dokument, pokud vás zajímá, vám mohu poslat. Takže to asi byly ty hlavní věcné otázky a potom nakonec několik otázek tam bylo na zdroje a priority. Naše klíčové priority a stanovení priorit. To bylo vytvořeno, když jsme vytvářeli náš několikaletý, víceletý pracovní program. My jsme tehdy věděli, že budeme muset eh, dělat škrty v našem stáfu, takže jsme to museli vzít do úvahy v našem víceletém programu. To znamená, že jsme museli skrouhnout různé věci a pokud vás to zajímá, tak vám informace poskytnu. Když se podíváme do budoucna, tak problém s našimi zdroji je v tom, že kdykoliv, když diskutujeme o tom, že bychom měli být efektivnější, samozřejmě to se všem líbí, ale když signalizujeme, že vzhledem k, eh, k, tě, k té poptávce, k těm novým agendám, tak bychom měli tedy potom vést diskuzi o tom, jak tu agendu, už jaké tě agende se nebudeme věnovat, nebo ne v, tak, ne v takové míře, ale potom každý eh, řekne ano, ano, ale ne zrovna tu moji agendu, moji prioritu. Tak já doufám, vzhledem k tomu pozitivnímu hodnocení naší činnosti, kterého se nám dostává nejenom v parlamentu, ale i jinde v jiných institucích, včetně členských států, tak já doufám, že díky tomu budeme moci pokračovat v našich klíčových činnostech se stejným nadšením a zápalem a e, stejně seriózně a solidně, protože e, tak jsme zvyklí hrát naši roli v evropském kontextu. Já děkuji panu profesorovi Bruniksovi. Tímto uzavíráme naše zasedání a za chvíli začneme se slyšením. Thank you.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 Velice mne těší, že vás zde mohu všechny přivítat na dnešním veřejném slyšení týká, týkajících se evropského systému obchodování s emisemi. Velice vřele bych tu chtěl přivítat pana komisaře Ariase Kaněteho, který zahájí zasedání a nám reformu fázy čtvrté fáze, kterou představila komise v červenci loňského roku. Také bych chtěl přivítat naše řečníky, kteří se k nám připojili eh, na dnešní zasedání a pohovoří po projevu komisaře. V ten první panel nám poskytne takovou akademickou perspektivu té analýzy návrhu ETS a druhá část bude spočívat právě z projevů zúčastněných uh, aktérů. Poté budeme mít samozřejmě také možnost catch the na pokládání otázek. To dnešní zasedání by mělo obohatit také přípravnou fázi na zprávě výboru Envy, právě o té čtvrté fázi. Spravodajem je náš kolega Jan Duncan. Tato zpráva bude projednána, odhlasována na výboru Envy v červnu a tedy projednána v černu, odhlasována před koncem roku. A toto slyšení je tady velice dobře načasováno a pomůže nám v naší přípravě. A nyní bych tedy rád požádal pana komisaře Kanětého, aby nám představil tu fázi čtyři systému obchodování s emisemi. Máte slovo, pane komisaři. Vážený pane předsedo, eh, vážení kolegové, děkuji vám za tu příležitost eh, zahájit dnešní zasedání na téma té čtvrté fáze systému obchodování. Já tu nebudu připomínat tu historickou dohodu dosaženou v Paříži na konci loňského roku, která vlastně eh, zahájila tu cestu směrem k tomu teplotnímu snižování o dva stupně. Je třeba, abychom pokračovali s naší agendou a plnili tedy požadavky stanoveného rámce. Přejeme si tedy, aby naše, náš průmysl byl nízkouhlíkový a udržitelný. Tento rámec, který byl načrnutý v roce 2014, byl tedy obohacen tou dohodou z Paříže a je tedy velice ambiciozní. Rozhodně bez pochyby jsou to mezi vámi i tací, kteří by si přáli být ještě ambicioznější. Nicméně eh, Nyní je třeba na tom zapracovat. Komise za několik týdnů předloží zhodnocení té pařížské dohody a jsem si jistý, že ta míra ambice stávajícího závazku bude eh, vysoká, projeví se právě i v té revizi celého systému. Takže dnes jsme tu proto, abychom hovořili o tom dalším kroku, v rámci této evropské cesty, v rámci celé té revize, která byla vlastně navržena v červenci loňského roku. Tady pohovořím nejen o tom, jaká je situace, ale také o tom, kam hodláme směřovat a kam bychom měli směřovat. Tento systém ETS je zásadní pro stanovování pravidel. Ta pravidla vytvoří předvydatelný rámec pro podnikatele a bude také nákladově efektivní. Ostatně to jsou také závěry z Paříže. Na úvod bych tedy chtěl pohovořit o tom, jaká je situace s systémem ETS. Tento evropský systém je vlastně byl zaveden před několika lety v roce 2014. A došlo k snížení a, a v podstatě od začátku v roce 2005 se eh, celkové množství emisí podstatně snížilo, to znamená, že bychom mohli eh, jít cestou splnění toho cíle o minus 21% do roku 2020. Co toto všechno tedy znamená? Dobrou zprávou je, že ETS funguje, má výsledky, je to systém založený na tržních pravidlech, že tedy podniky mohou platit eh, za své emise nebo s nimi mohou obchodovat a má to také vedlejší nízké náklady pro celou společnost. Nyní samozřejmě jsme zaznamenali v posledních letech také ekonomickou krizi, která to samozřejmě také ovlivnila. Byla tu nížká poptávka v rámci obchodování. Nicméně společně jsme učinili podstatné kroky, abychom nahradili eh, tyto, znovu nastolili rovnováhu. Myslíme si, že prostřednictvím nezbytných úprav tento systém bude ještě roz, robustnější a já vím, že celá řada z vás samozřejmě obává, jakou cestou tento systém směřuje, ale doufám, že se nám to podaří, zde podaří nastolit rovnováhu. A vím, že mnozí z vás jste vyjadřili zájem právě o tento návrh revize, takže já bych eh, chtěl nyní poděkovat eh, vašemu zpravodaji, panu Janu Dankenovi, právě za eh, skvělou práci právě na přípravě zprávy. Když se ještě podíváme tedy do minulosti, tak příslušná analýza nám sděluje, že zatím tento systém nijak nepoškodil naše evropské podnikání či ekonomiku. Můžeme říci, že v prvních rocech tento systém spíše podnítil ekonomiku prostřednictvím tedy snižování um, emisí a za posledních 25 let jsme snížili emise téměř o čtvrtinu, o nějakých 23 a naše ekonomika rostla o 46 Samozřejmě nejsou tu záruky do budoucnosti, ale musíme i nadále být tedy obezřetní a všechno kontrolovat, abychom snižovali tedy to riziko úniku uhlíku. Budeme tu mít i průběžné revize, abychom tedy zjistili, zda se plní cíle do roku 2020 a kam hodláme tedy směřovat jaké jsou cíle revize tohoto systému. Já bych rád pohovořil o několika těchto cílech, které jsou obsaženy v návrhu komise. Za prvé, systém ETS by měl vést k rychlému snižování emisí a to um, efektivně, na, a i co se týče nákladu. To znamená, uh, snižování o 20 eh, do roku 2020 až o 40 do roku 2030. Um, ehm, a jakožto politici tedy eh, si uvědomujeme, že je třeba plnit tyto stanovené každoroční cíle na snižování a je to zcela eh, v souladu i s tím směřováním, které Evropská unie následuje již několika let. A zase zde zdůrazněme, jak je nezbytné být také flexibilní. Druhý cíl je samozřejmě zachovat a ještě podpořit více míru konkurenceschopnosti aby i naše podniky byly efektivní, ale zároveň, aby uplatňovaly nízkouhlíkové technologie, no a aby se nastolila tato rovnováha, tak je třeba užívat maximálně efektivně celého systému. A to volné udělování povolenek by mělo existovat i nadále po roce 2030. Pařížská dohoda povzbuzuje e, země v tomto pokračovat a Samozřejmě ale nejsme v tomto naivní. Celý tento proces se nestane a nepokročí ze dne na den a komise hodlá tedy i nadále pomáhat ochraňovat evropský průmysl. A, a samozřejmě já říkám všem institucím, že ono to bude trvat nějakou dobu, než všichni řádně pochopí všechny ty nezbytné bloky, se kterých se stává celá tato konstrukce. Ten systém alokací je vlastně takovým inteligentním systémem, který by měl vést tedy k nízkouhlíkové ekonomice. Ta pařížská dohoda je jasným signálem toho, že tedy ta tržně podpořená řešení budou schudná a povedou k velkým výhodám pro naše podniky, aby byly konkurenceschopné s Spojenými státy i s Čínou či Japonskem. A možná někteří z vás si budou myslet, že toto nemusí fungovat úplně dobře, nicméně inteligentní eh, přístup by měl ještě podpořit ty stávající míry produkce. Naše společnosti usilují o každoroční e, přesnost a to ovšem není e, ten typ pracovních míst, kterých chceme v Evropě e, vytvářet víc. Nicméně jde nám tady o přidanou hodnotu, protože zkušenosti ukazují, že e, úrovně produkcí reflektují ekonomickou realitu a to je výhodou eh, tržního flexibilního nástroje, jako je ETS, eh, který nastavuje, nastavuje standardy, které musí splňovat každé zařízení v Evropě. Proto tento návrh počítá s volnými povolenkami a nastavuje rovnováhu mezi poskytováním čistých a předvídatelných pravidel pro podniky, potom eh, po, pobítkami pro inovaci a minimalizuje potřeby jakéhokoliv korekčního faktoru. Teď bych chtěl hovořit o tom čistém přístupu. E, jsou tu hlasy, které volají po zacílenějším přístupu k povolenkám, založených spíše na pravidlech úniku uhlíku. E, jak víte, komise e, analyzuje v rámci hodnocení dopadu i tento přístup a tam zjišťujeme, že vlastně záleží na potrobnostech. Ty nejtěžší otázky je zapotřebí e, objasnit, pokud jde o rozlišení jednotlivých kategorií. Jak nastavit hranice mezi průmyslovými sektory a na základě jakých dat e, demonstrovat e, od jejich rozdíly, pokud jde o globální konkurenceschopnost. A k, teď k dalšímu důležitému aspektu, který by měl dát ještě silnější pobídku eh, na snižování emisí než dnes, a to je takzvaný batchpack. Tady se komise rozhodla eh, omezit eh, rozsah aktualizace těch benchmarků, těch, těch kritérií a zajistit, aby všechny sektory přispívaly ke snižování emisí. Nicméně v rámci tohoto rozsahu eh, je zapotřebí zohlednit současný eh, pokrok a nastavit tak hodnotu toho benchmarku. Eh, to by mělo dát pobídku pro inovaci tím, že dostanou relativně více povolenek ty firmy, které investují do účinnosti. A chtěl bych také zdůraznit, že návrh komise zdůrazňuje, že velkou roli hrají i spolu zákonodárci parlament a rada nikoli prováděcí pravidla, která budou přijata mnohem později. Dalším cílem je podporovat nízkouhlíkový přechod. Musíme nastavit správné regulační pobídky a náš návrh také počítá se 450 miliony povolenek, které by měly vytvořit inovační fond na podporu nízkouhlíkové inovace. A to nejen v energetice, ale také u energeticky intenzivního průmyslu. Vítám podporu Evropského parlamentu parlamentu v diskuze o rezervě tržní stability a o rozsahu a velikosti inovačního fondu. Tento fond by měl být katalyzátorem pro podniky, které chtějí využít příležitosti k vývoji nových technologií pro nízkouhlíkové inovace. Čtvrtým cílem je modernizovat evropský energetický sektor a posílit energetickou unii. Prostřednictvím Fondu pro modernizaci hodláme podporovat členské státy s omezenými prostředky a, ty, kterým chybí, který, které potřebují ujít delší cestu k modernizaci energetiky. Těmito investici, investicemi chceme přispět k konkurenceschopnějšímu energetickému trhu ve všech členských státech, čistější a cenově dostupnější energii pro spotřebitele a e, k investicím na, na modernizaci energetického sektoru. V takovém případě Fond pro modernizaci by silně přispěl k silnější energetické unii a co nejlépe by využil omezeného veřejného rozpočtu. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, všichni bychom měli usilovat o to, aby aby naše politiky eh, odpovídaly potřebám zainteresovaných stran. Musíme pečlivě zvažovat a eh, vybírat eh, cestu vpřed, pokud jde o ETS a musíme si uvědomit, že to, jak nastavíme ETS, sledujeme nejen v Evropě, ale sledují to i na ostatních kontinentech. Za první léta zkušenosti s ETS budeme čerpat zkušenosti, které budou neocenitelné pro nás i pro další v celém světě světě, eh, kteří pracují na svých vlastních uhlíkových trzích nebo jiných eh, politikách ocenění uhlíku, eh, což je dnes ještě zjevnější po úspěšné dohodě v Paříži. Naší ambici by mělo být udržet si tuto vůdčí roli aby rozhodnutí o revizi ETS bylo nesmírně důležité a musíme se o naše zkušenosti dělit. Já to hodlám dělat při svém kontaktu v naši, s ostatními zeměmi, zejména až letos pojedu do Číny. Vím, že e, se objevují různé alternativy a různé návrhy pro různé aspekty, včetně radikálních alternativ, jako je uhlíková daň nebo e, daň z uhlíkové výkon, z emisní výkonnosti. Komise neuzavírá tuto debatu a v průběhu let hodnotí různé varianty. Nicméně neustále se podvrzuje, že obchodování s emisemi má největší podporu zainteresovaných stran. Proto také hlavy států a vlád potvrdili, že ETS zůstává vlajkovým nástrojem Evropské unie na redukci emisí. A nakonec bych vás chtěl ujistit, že, jsem, že můj kabinet i já jsme připraveni vám poskytnout podporu a další další vysvětlení v průběhu dalších diskuzí. Těším se na další spolupráci s vámi na tomto tématu a e, přeji si, e, aby dnes diskuze probíhala plodně. Thank you very much for your Děkuji vám za vaši prezentaci a nyní tedy můžeme zahájit první část našeho zasedání. Chtěl bych řečníkům připomenout, že je třeba využít pěti minut pro jejich prezentaci, protože tu máme mnoho řečníků a musíme skončit včas. Takže v první řadě bych předal slovo panu profesoru Xavierovi Labandérovi z Evropského univerzitního institutu. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, děkuji za dnešní pozvánku. Velice se cítím poctěn za toto pozvání, abych mohl přispět a já vaši práci sleduji s velkým zájmem. Takže chtěl bych se s vámi podělit o tu akademickou perspektivou. A pracuji na Evropském univerzitním institutu a rád tedy pohovořím o tomto tématu a zodpovím vaše otázku. Já bych chtěl také pohovořit o těch i výzkumných aktivitách ve věci ETS. Také pracuji na klimatickém oddělení eh, Vysoké školy ve Florenci. Ehm, já bych eh, tu moji prezentaci rozdělil do eh, několika částí. Pokud ji budete považovat pouze za takovou povrchní, tak doufám, že si zbytek vysvětlíme v otázkách a odpovědi. V první řadě, proč tedy eh, ekonomové upřednostňují tento systém ETS? To je eh, důležité projednat, když se eh, hovoří tedy o celkovém tomto systému. protože jsou to minimální náklady. My hovoříme o nákladové efektivnosti a toto je velice důležité i ve věci klimatických změn environmentální eh, náklady jsou důležité také pro naše producenty, stejně tak pro spotřebitele a pro investory. A pak eh, také vlastně to obohacuje i veřejné eh, příjmy a následně tedy to umožňuje veřejné investice. Tento systém ETS v podstatě v původu byl jenom takovým seznamem určitých postupů, které by měly v budoucnu fungovat. A nyní ale víme, že země, které neuplatňují klimatické eh, eh, politiky, tak víme, jaký existuje eh, negativní dopad, a jak se zvyšují emise a úniky uhlíku. Navyšují se tady v současné době environmentální ambice, klimatické politiky jsou velice komplexní. Před více než deseti lety tento systém ETS byl započat, takže máme k dispozici údaje i pro analýzu. To zhodnocení eh, je samozřejmě velice důležité, takže já bych chtěl zhrnout zhrnut i to, ty akademické texty, tedy to, jak to může podporovat inovaci a jak eh, to může tedy snižovat úniky uhlíku. Samozřejmě máme tu celou řadu vysoce kvalitních studií, ale je třeba i tuto oblast doplnit. V první řadě samozřejmě za tak krátké období tu máme jenom eh, malé množství důkazů, které mohou fungování prověřit. Pak také komparativní metodika může být spochybněna. A je třeba také celý tento systém usadit do socioekonomického kontextu, tedy abychom i ty výhledy do budoucna brali obezřetně. Ano, samozřejmě. Emise skleníkových plynů se za fungování ETS snížily Nicméně eh, ty environmentální dopady celého systému ještě nejsou úplně jasné. Eh, máme tu samozřejmě určité negativní dopady i ekonomické krize, takže eh, je to velice i technicky komplexní téma. No a co se týče těch akademických zhodnocení, a dostupná data tedy poukazují, že systém ETS přispěl k snižování těch emisí skleníkových plynů na hodnotu právě zahájení celého systému. Podporuje také vyšší míru investic do nízkouhlíkových eh, technologií a ehm, ceny povolenek se postupně snižují. Takže ehm, také se potvrdilo, že ehm, fungování systému ETS nemělo negativní dopad na eh, zaměstnanost a počet pracovních míst, takže je neohrozil. A také ale nejsou žádné eh, důkazy o tom, eh, do jaké míry se může tento systém šířit i mezi zahranice EU je velice důležité si uvědomit zejména tu funkci efektivity, efektivní nákladovosti a myslíme si, že by to mohl být dobrý model právě, který by se mohl šířit i mimo EU. Tento fenomén by byl velice pozitivní pro samotný evropský systém. Už by to nebyly obavy na základě právě znevýhodnění, co se týče konkurenceschopnosti. schopnosti otázky interních a externích ehm, ex, eh, externích požadavků na tento systém jsou eh, velice komplexní. Samozřejmě, že my se musíme eh, neustále poučovat z toho, jak celý tento systém funguje. tento systém eh, si bude vyžadovat i neustále technologické vylepšování. Takže já bych vám eh, tímto ještě jednou chtěl poděkovat. Eh, pohovořil jsem o jednu minutu déle a těším se na vše připomínky. Děkuji. Slovo dostává pan Filip Ruf. je konzultantem a analytikem pro ETS. Děkuji za to, že jste mě pozvali na dnešní veřejné slyšení. Na úvod bych chtěl říct pár slov o společnosti, pro kterou pracuji. Eh, ICIS Czech Solutions je eh, nezávislý poskytovatel analýz na téma uhlíkového trhu nejsme tedy aktivním hráčem na tomto poli. Zabýváme se výzkumem EU ETS kvalitativním a kvantitativním a v historii jsme e, prováděli hodně práce na předchozích reform, reformách jako backloading nebo MSR. Nyní se tedy zabýváme reformou po roce 2020. Tady vidíme systém volných povolenek jako ten nejdůležitější a nejkontroverznější a proto se dnes omezím v prezentaci na toto téma. Celkovým účelem eh, po systému povolenek je snižovat emisy, zajistit účinnost a chránit průmyslové sektory, eh, které jsou ohroženy únikem uhlíku. Tento systém potřebuje podle našeho názoru dva body. Potřebuje určitou míru jistoty, zejména pro eh, průmyslové podniky, aby mohly plánovat investice a za druhé potřebuje flexibilitu, aby se mohl přizpůsobovat eh, dynamickému prostředí, ve kterém bude ten systém fungovat. Při reformě systému je vždycky dobré dívat se do minulosti, nebo v našem případě do přítomnosti a zjistit, jestli můžeme načerpat nějaké ponaučení. Ve třetím obchodovacím období systém povolenek trpěl eh, zejména aplikací eh, průřezového korekčního faktoru. Přestože tento faktor byl nutný, pak porušil určité základní ideje systému volných povolenek, který měl eh, chránit sektory před únikem uhlíku, a e, který měl také chránit těch 10% nejefektivnějších zařízení. A druhý problém, který tady vidíme ve fázi 3, je ten, že zatímco škrtáme zhruba 800 milionů volných povolenek prostřednictvím CSCF, pak vytváříme zároveň přebytek, kdy e, povolenky se vracejí ze zařízení, které se vracejí nebo značně omezují výrobu. Tyto dva trendy dohromady ukazují, že systém volných povolenek je třeba zreformovat. A tady je zapotřebí odstranit dva problémy ve fázi 4. Za prvé musíme využít všechny dostupné objemy a za druhé musíme se vyhnout neopodstatněným škrtům. E, to první je v podstatě e, politika selského rozumu. Znamená to, že pokud vyčleníme povolenky za určitým účelem, pak je musíme využít za tímto účelem. A abychom zajistili použití všech, e, veškerého objemu, je zapotřebí optimizovat alokaci adaptační proces, aby pokud zbyde nějaký přebytek, aby mohl být použit pro stejný účel. A za druhé je zapotřebí přidat do systému e, flexibilní prvek, aby se mohl přizpůsobovat vnějším vlivům. Ta druhá část, vyhýbat se e, škrtům neopodstatněným, to je těžší, protože to je politické rozhodnutí. Tady v konečném důsledku je potřeba zajistit, eh, aby eh, vlastně ty alokace, které firmy mají, nepřevyšovaly ty škrty. Neříkáme, že musíme se vyhnout jakýmkoliv škrtům, ale pouze těm neopodstatněným. Tady hrají zásadní roli tři faktory, které v podstatě tvoří rovnováhu. Je to nastavení kritérií, základní úroveň produkce a seznam eh, úniků uhlíku. Tady vlastně jde o otázku, které průmysly potřebují ochranu, protože čelí mezinárodní konkurenci a které v sektoru sektory by měly nést náklady eh, na uhlíkové emise. Eh, komise tedy eh, po roce 2020 má přednáší návrh a mým úkolem nyní je ukázat, zda to, co komise navrhuje, může fungovat. Jestli můžeme hovořit o optimalizovaném přístupu ve fázi 4. Tento graf ukazuje naši analýzu fáze 4. Předpokládejme, že návrh komise bude stoprocentně implementován a všechny sektory budou mít paušálně upravený benchmark o 1%. Tady tedy vidíme určité sloupce a čáry, já vám vysvětlím ten graf. Ty modré sloupce ukazují objemy povolenek, pro, o které můžou firmy požádat. To zelen, to, ty šedé to jsou e, stropy. E, a tady vidíme v této analýze, zejména na začátku příští dekády, e, že ty modré sloupce jsou hluboko pod šedou čárou, což vlastně znamená, že je tam dostatek povolenek na to, aby uspokojil potřeby průmyslu. Na druhou stranu to znamená, podle naší analýzy, že CSCF nenastane ve fázi 4, pokud bude implementován návrh komise. A na té vodorovné eh, žluté čáře úplně nahoře vidíme 100%. Na tomto grafu je vidět ještě jedna zajímavá věc a to jsou ty zeleně vystínované, vyšrafované části. To jsou vlastně ty přebytky. Ty modré sloupce nejsou tak vysoké, jako je dostupný objem povolenek, to znamená, že se vytvoří určitý přebytek, eh, který potom v následujících letech vykompenzuje CSCF eh, eh, mezi lety 2009 a 20, 2029 a 2030. Takže ty přebytky ze začátku se potom použijí na zmírnění CSCF na konci a tím budou rozdány všechny povolenky, o které si podniky požádají. E, ještě jednou zopakuji, že tato čísla je třeba e, vnímat e, v souvislosti s těmi ostatními faktory, s benchmarky, seznamem úniku uhlíku a dalšími. A pokud se změní jeden z těchto faktorů, pak se změní celkový obrázek poměrně značně. Takže ještě na závěr. Znovu opakuji, je zapotřebí jistota a flexibilita. Komise nyní zvyšuje jistotu svým názorem, který má zajistit, aby veškerý objem povolenek eh, vyšleněných za určitým účelem byl použit. A za druhé, tento návrh eh, snižuje pravděpodobnost aplikace CSCF, což je dobré znamení pro průmysl, protože ten tím získává jistotu a lepší předvídatelnost investic. Potom jsou tu předvídatelné snižování benchmarku prostřednictvím paušální digitálních přizpůsobení. Potom tu máme tu flexibilitu, to znamená každoročně možnost snižovat a zvyšovat eh, povolenky eh, na základě eh, výroby v uplynulém roce, což je důležité zejména v kontextu Jižní Evropy, kde je mnoho zemí, které základní úroveň výroby mají v krizi. A pokud by dále rostly, museli by potřebovat navýšení povolenek. A druhý bod flexibility, to je používat ne jeden paušál pro benchmarky, ale umožnit tři různé různé rychlosti energetické účinnosti, což eh, zase je flexibilita, která reflektuje technologický pokrok. Eh, a to nyní eh, se těším na otázky, abych mohl toto téma dále rozvinout a děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. A nyní můžeme začít s rozpravou, s diskuzí. Začneme paní Grostet. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, a děkuji obou řečníkům velice rychle. Některé sektory eh, mají větší dopad než Eh, mohou více než jiné sektory tedy převést ty náklady spojené s ETS, tedy převést to na spotřebitele, buď domácnosti nebo na mm, obchodní partnery, takže logicky to se liší podle sektoru, tato možnost tedy převádět tyto náklady a te, eh, sektor, který třeba nemůže zvýšit cenu e, výrobku, protože by přišel o e, trhy, tak pro ně je to velice potom citlivá věc. A v analýze dopadu komise tam tam se hodně právě o tom mluví, ale v legislativním návrhu komise, tak tam vůbec nic konkrétního není, eh, co by vyplynulo z této obavy, eh, což má velký dopad na konkurenceschopnost některých odvětví. A já bych ráda věděla, co si o tom myslíte tady v sále. Děkuji, paní Guteland. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Kanětému a také všem expertům. ETS e, e to je velká příležitost, zásadní příležitost pro Evropu, aby mohla e, si zachovat svoji pozici, tak průkopnickou pozici udržitelného rozvoje. A já jsem kvituju s potěšením, když slyším pana komisaře, že chce Evropa být tím lídrem i nadále takže teď, když se podíváme na ETS a pařížskou dohodu, tak velice pečlivě musíme zvážit, jak ETS může k tomuto přispět. Souhlasím s panem Kanětem v tom, že eh, ty minulé výsledky nejsou zárukou do budoucna. Je jasné, že je třeba udělat více i v EU, pokud chceme omezit globální oteplování pod 2 stupně a eh, na maximum 1,5 se dostat. To znamená, že musíme být ambicioznější při snižování eh, eh, těch eh, emisních povolenek na trhu. Dále musíme i rozšířit systém ETS na další sektory, o tom se mluví. Teď máme sektory v ekonomice v EU, které nepřispívají k eh, těm cílům, klimatickým cílům, eh, zde mm, i v hodnocení dopadů jsou zmiňovány. Například eh, shipping, doprava. A pokud chceme tedy se podívat na to v kontextu cílu 2030, tak všichni musí přece přispívat k plnění cílu všechny sektory. A já se ptám expertů zde, zdali souhlasí, že ten návrh komise eh, tedy mm, není dostatečně ambiciozní, pokud skutečně Evropa chce splnit eh, dohodu COP21, anebo si myslíte, že tedy eh, je možné i být ambicioznější v reformě ETS? Děkuji, paní Višněvská. Děkuji, pane předsedo, milý předsedo, děkuji, pane komisaři, milí kolegové. Já hm, velice hm, jsem sledovala pečlivě, co jste řekli, ale mám otázku k tomu, že ten režim ETS neprodukuje pracovní místa. Možná je zde takový vztah s carbon leakage a e, spíše tedy carbon leakage, kdy firmy odchází jinam kvůli tomu, že jinde mohou emitovat uhlík, tak e, potom spíše e, se škrtá v pracovních místech. A jak je to tedy s ocelářstvím a co lesnictví? Lesnictví eh, je to dostačující rezervoár pro zachycování uhlíku. Kdybychom vyhodnotili řádně naši mm, klimatickou politiku, tak bychom také měli si do úvahy tuto funkci lesu. Když se ale podíváme na evropskou politiku, tak musíme z toho skonstatovat, že role lesů tam vůbec není uznána a mm, v kontextu systému ETS. A ty země, tedy v důsledku tohoto, ty země, které mají obrovský potenciál lesů, který, které by zachycovaly uhlík, tak eh, v podstatě eh, to se vůbec nebere do úvahy, eh, když se hovoří o jejich průmyslových emisích. To tež platí pro sektor výroby elektřiny. To komise vůbec nebere do úvahy. Reforma ETS byla velice urychleně oznámena, ale jiné komponenty, jako třeba lesy, tak to přijde až později. Takže co si o tom myslíte? Děkuji, pan Gerbrandy. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl zaměřit na ten faktor eh, snižování napříč různými sektory, cross sector factor. A mm, takže eh, tady E, jde o tu předvídatelnost celého systému. Moje otázka vychází z vaší analýzy. Jak pravděpodobné by bylo, že ten cross-sectoral correction factor, že ten tedy korekční faktor, pokud ekonomika se bude rozvíjet udržitelně, jak je pravděpodobné, že se bude aplikovat vůbec? A za druhé, je to nejlepší způsob, jak se vyhnout tohoto ehm, eh, redukčního faktoru tím, že eh, se zaměříme na ten eh, seznam carbon leakage, unik uhlíku. Zde máme ten třeba two-tier approach a podobné koncepce, takže můžete se k tomu vyjádřit. Děkuji. Děkuji, paní Somerová. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych nejprve chtěla poukázat na to, že toto slyšení eh, si myslím, by nemělo směšovat eh, určitá témata. Na tom plakátu je jaksi špatný obrázek. A chtěl bych, chtěla bych se zeptat na to, co řekl pan komisař. Pane komisaři, my jsme um, už absolvovali hodně dialogů a hodně akcí, na kterých byli přítomní i e, vaši zástupci a zástupci komise e, nemohli nebo nechtěli vysvětlit, e, jak jste dospěli k těm benchmarkům, které byly stanoveny v návrhu komise. Je to tajné? anebo to nejde vysvětlit, protože je to nastaveno zcela libovolně. Na to by mě zajímala vaše odpověď. A potom e, mám radost z toho, co řekl pan Růf, e, který řekl, že e, je zapotřebí také zohlednit historickou činnost průmyslu. Například německý e, ocelářský průmysl už toho podnikl hodně za uplynulých 20 let e, a snížil emise CO2 o 20 a někde to snižování emisí musí narazit na e, konec, protože jak si je v povaze té výroby, že někdy časem zkrátka už ne, nebude kde snižovat emise. A já mám proto obavu, že teď, teď hovořím o kvalitní oceli, která se, nel, která se nedá vyrábět všude a která je v mnoha sektorech velice důležitá. Obávám se, že vyženeme tuto produkci z Evropy a potom budeme muset dovážet ocel z Číny, která bude nekvalitnější a navíc povede k, k ničení eh, udržitelného světového klimatu. Takže eh, tady trošku se eh, budeme kousat sami sebe do ocasu, pokud ten návrh komise zůstane tak, jak je. Myslím si, že musí být ještě velmi zlepšen. Je potřeba brát ohled na průmysl, který vzhledem k povaze své produkce nemůže, eh, eh, šet, eh, nemůže snižovat CO2 do nekonečna. To platí také pro produkci hnojiv a pro produkci sádry. Takže Pane komisaři, už vůbec vaši podřízení se zabývali celou šíří postižených průmyslových sektorů? Eh, já si myslím, že ne všechny průmyslové sektory lze házet do jednoho pytle. Ráda bych od vás slyšela odpověď, pane komisaři. Milí kolegové, mám tady ještě více než 10 žádostí, musím uzavřít seznam a apeluji na všechny poslance, prosím, buďte struční, protože ještě máme další panel, pan Eckhart. Děkuji, pane předsedo. Pár otázek. První na pana komisaře. Když hovoříte o pařížské dohodě a tak dále, a ten redukční eh, faktor, to znamená 80% eh, do roku 2050. No já s tím mám problém nějak to propojit s tím revolučním výsledkem z Paříže. Nesouhlasíte, že ten lineární produkční faktor, který se navrhuje, že nás nepovede ani k těm 2% a, či 1,5%, takže to je na pana komisaře a potom já si myslím, že na pana Rufa já mám stejnou otázku jako pan Gerbrandy. Vy jste řekl, že tady, když jste hovořil o tom korekčním faktoru, tak eh, vy jste hovořil, co tě... Has been no proof of... Systém selhává vůbec. Eh, eh, kde je to selhání? A to znamená, je to ten seznam toho stávajícího seznamu carbon leakage. Můžete říct? proč tomu říkáte, že to je selhání? A teď ta stávající cena, když jsme pracovali na MSR, tak tam e, jsem hovořil o tom, že to bude mít strašný dopad na ceny a e, ty, že porostou nahoru a nahoru a teď dokonce i kresly dolů. Pět e, e, Eurozatonu. Můžete mi vysvětlit, co se stalo na trhu, že ty ceny eh, takto klesly a možná potom s lobbysty můžeme hovořit o tom, že ty ceny tedy budou klesat ještě. Děkuji, paní Evi. Děkuji. takže mm, Eh, kromě eh, těch ekologických argumentů, tak já mm, možná bych přeformovala otázku, eh, která se týká konkurenceschopnosti spíše. Vysvětlím. Takže kdybychom měli nějaký mechanismus, který by nějakým způsobem vyřešil carbon leakage, no, protože i na globální úrovni naše podniky, evropské podniky by potom měly být předmětem spíš takové pozitivní diskriminace na trhu právě kvůli tomu, že eh, nes, neemitují tolik z eh, eh, uhlíku, takže jak tedy vyřešit ten problém konkurenceschopnosti pak? A otázka je buď na pana komisaře nebo na ostatní, jaké jsou alternativy, mm, mm, pokud je o ETS, třeba Mám na mysli mm, výzkum Univerzity z Delft, která hovoří o carbon added value. E, to se netýká té uhlíkové daně, carbon tax, ne. To je něco jiného. E, takže zavést vlastně to pro všechny evropské výrobky, mm, a což by mělo být pozitivní dopad na trh. A druhá otázka, ta mm, je našim expertům a především těm z akademických kruhů, e, takže co oni si myslí právě o tomto návrhu? Děkuji. Pan Dornano. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla zmínit dva body. První ten je aktuální, protože ten se týká naší činnosti tady na reformě systému výměny emisních kvot a čtvrté fáze, tedy ETS. Takže je to e, problematické téma pro e, ty sektory, které jsou vystaveny carbon leakage ve fázi 3 e, to byl jiný počet, teď ve, ve fázi 4 je to 50 sektorů a v podstatě moje tedy obava, ta se týká toho středně velkého průmyslu, které mají vysokou přidanou hodnotu, které by tedy vlastně byly staženy z toho pole působnosti carbon leakage. Takže proč tato selekce? Je skutečně dobré takto snížit to o e, tolik chráněných sektorů? a ti největší emitenty, ty pořád budou chráněni. A potom vůbec eh, proveditelnost nebo životaschopnost ETS, když se na to podívám se eh, pohledu těch nejcitlivějších sektorů, jako železářský, ocelářský průmysl, tak já jsem velice zneklidněná, když vidím, jak Číňané pronikají na naše trhy a evropská spotřeba klesá a jsou zde obavy, že ten systém způsobí to větší náklady o 5 až 10 miliard euro prý. A potom Polsko to popírá vůbec eh, fungování tohoto systému. A teď znečištění a změny klimatu. Já se ptám, zdali nelze vůbec, zdali, eh, lze si říct, že ten trh je efektivní, že je dobře adaptující ekonomice, stavu průmyslu, a jaké dlouhodobé průmyslové Eh, perspektivy budou členské státy mít, eh, co jim bude v tom ETS dávat. Děkuji. Pan Gřib. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych tomu řekl, že naši řečníci velice správně uvedli, že musíme mít předvídatelný systém, tedy musíme mít jistotu. A o tom mluvil jeden z řečníků. Ale s určitým eh, jaksi zvyšeným prstem. Eh, prostě není možné všechno vysvětlovat a odůvodňovat, eh, protože ta situace se vyvíjí kvůli ekonomické krizi a moje otázka zní takto. Ta revize benchmarku ty benchmarky, ty se opírají o určité ukazatele emisí a berou do úvahy eh, stávající vývoj technologií. A váš eh, skutečně je ten návrh změnit eh, ty ukazatele, ty benchmarky, je to odůvodněné a máme zde různé, různá odvětví, od, ocelářství, výroba hnojiv, potom výroba skla, sklářství a nebo výbo, vý, výroba tedy vápna a v takovýchto odvětvích, kdy ty chemické látky se štěpí, tak se produkuje CO2 a to v podstatě nemá co dělat s eh, technologiemi, které se použijí. To je normální chemická reakce. A eh, takže eh, bychom měli mít nová kritéria pro seznam carbon leakage. Mm, ty sektory, které budou odstraněny z toho seznamu úniku uhlíku carbon leakage, tak dostanou 30 mm, stávajících volných povolenek. A jak to ovlivní situaci v jednotlivých sektorech? Moj, moje obava je taková, že ten tlak ještě poroste a že eh, prostě výroba se bude delokalizovat mimo EU. To je otázka tedy na to mm, je otázka, kterou si kladou všechny státy, které mají průmysl, které něco vyrábí. A přece naší ambicí je vrátit průmysl do Evropy, pokud se nemýlím. Takže to je otázka. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Martin. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaře, komisaři, děkuji všem řečníkům. Já jsem tady slyšel zajímavé věci a dokonce bych vám chtěl zatleskat, eh, kdybychom byli ve světě biznesu, ale to tak není. Já doufám, že Evropa pochopila, že nejsme sami na planetě a že jsme vystaveni eh, velice zběsilé, nekalé konkurenci. Já jsem tady slyšel věci, které mě trochu zneklidňují, především zde od zástupců univerzit jednoho, který řekl, že nejsou důkazy, že dochází k uniku uhlíku a eh, k carbon leakage. No, já nedávno jsem skončil zprávu, já jsem jednal s evropským průmyslem, ne s celým, ale s těmi hlavními hráči, to je uh, hliník, měď, ocel a v příštích deseti letech eh, zde tyto podniky musí plánovat investice. Jsou to velké investice. To jsou, eh, eh, to jsou podniky, které hm, jsou kapitálově intenzivní, to znamená, musí hodně investovat dlouhodobě a oni mi řekli, že museli zmrazit investice, protože čekají na změny reformy, na reformu ETS. A ta reforma ETS hm, bude efektivní, samozřejmě naším cílem po summitu v Paříži jsme se zavázali k řadě věcí, teď je třeba počkat na činy. Já jsem tady skeptický, ale reforma ETS bude stoprocentně efektivní pouze, pokud ostatní kontinenty budou mít stejný systém jako my. To se řekl, pane, pane Kaněte, přece. A takže jakou záruku máme my, že i ostatní na světě přijmou podobné systémy, stejné systémy, protože jinak budeme eh, vyvážet pracovní místa a dovážet eh, znečištění. A takže mm, mm, my sice máme ten systém, který můžeme říci, že je spravedlivý, ale chceme a očekáváme, aby i ostatní měli stejný systém, protože jinak dojde k tomu, že Unistr bude utíkat z Evropy a nebude se investovat v Evropě. Děkuji. Pan Faria. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste říkal, že je třeba navýšit naši úroveň ambic, abychom dosáhli té úrovně eh, dohodnuté z Paříže, tedy těch 1,5 stupně až 2 Myslím si, že zahrnutí eh, námořní dopravy do toho systému ETS by bylo také smysluplné. Jak se zdá, už je to jedna studie Komise pro tuto možnost. Ostatně bylo to vypracováno v rámci nařízení o autorizaci informací a prověřování těch emisí námořní dopravy. V tom jsem já byl zpravodaj tady za parlament. Toto hodnocení také analyzuje možnost vytvořit kompenzační fond v rámci ETS, asi si to připomenete. Takže byla by tu možnost vytvořit tento fond, ten administrativní fond, společně s průmyslem, aby se podpořily inovace do čistějších technologií, což asi, jak vy, pane komisaři, víte, to je ostatně i návrh samotných loděřů v rámci Mezinárodní námořní organizace. S tím tady, myslím, všichni souhlasíme. A já bych tedy chtěl vědět, alespoň ze strany pana komisaře, kdybyste nám řekl, jak komise nahlíží na tu možnost směrnice ETS zahrnout také námořní sektor a zda souhlasíte se zahrnutím uh, Eh, tohoto, tak eh, co hodláte přizpůsobit či přijmout, aby toto nebylo pouze retorické prohlášení, ale aby se to stalo realitou. A na závěr, pane komisaři, minulý týden delegace Evropského parlamentu, myslím, že kolega Bas Ekaut se toho zúčastnil a divné, že to ani on nezmínil, ovšem zabránil jim účastnit se eh, právě jedno zasedání výboru pro životní prostředí v rámci ICAO. I přesto, že eh, pan předseda Juncker by něco takového podpořil. Takže co byste k tomuto mohl říci, pane komisaři, a proč Evropská unie je méně ambiciozní než Spojené státy, co se týče tedy těch emisních norem pro letectví? Byl bych rád, kdybyste mi to objasnil. Děkuji, pan Belet. Děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat komisaři a odborníkům za velice zajímavé projevy. my jsme my toto považujeme za velice zajímavé informace, zejména za tu průřezovost těch akcí, jak o tom hovořil pan Raf, že tedy toto nebude spuštěno na základě toho návrhu komise, to se napojuje na druhý prvek, tedy ten únik uhlíku, což je tedy vlastně ten hlavní aspekt celého tohoto návrhu to lepší zaměření. Pane komisaři, to byl jeden z těch prvků hodnocení dopadu a e, experti e, se o tom moc nezměnili, ale jste ochoten při, přijmout takovýto mechanismus, tedy lépe se zacílit, více se soustředovat na ta, ty oblasti, které jsou více nakloněny tomu úniku Uh, uhlíku, tedy aby to nebylo úplně rozděleno procentuálně, ale spíše lépe zacíleno. A druhá otázka, pan Gřib, uh, ostatní hovořili o prostor na navýšení průmyslové produkce. Myslím, že v Evropě jsme tomu všichni nakloněni. Ostatně je i úlohou parlamentu, aby tedy bojoval za implementaci dohody z Paříže, tedy že si všichni přejeme snížit emise CO2 a to podstatně a na druhou stranu tedy zároveň podpořit ekonomický růst. Takže konkrétní otázka k tomuto. Návrh komise nedefinuje podstatné navýšení produkce, takže můžete to ještě nějak více eh, eh, rozebrat, pane komisaři. A druhá otázka, pane předsedo, stávající zařízení, které mají, zaznamenala podstatné snižování eh, produkce, tak musí čelit těm snižováním a realokacím mělo by to pr- přejít přes nějakých 50%. Je třeba ještě tento mechanismus nějak doladit, protože toto je, je také důležité nestrácet ze zřetele. Děkuji vám a nyní tedy eh, si vyslechneme odpovědi a já bych v první řadě předal slovo panu komisaři. Mr. Chairman, I'll do my best. Uh, <laughs> Pane komisaři, já se vynasnažím. Mnohé z těch vašich otázek a příspěvků, například paní Grostec se na to zaměřila hned na úvodu, o těch nákladech pro průmysl, pokud zda tedy tento návrh může poškodit průmysl. My jsme se snažili sloučit ambici a tu eh, redukci, protože všechny sektory eh, se v té redukci emisí toho musí účastnit. My nemůžeme prostě snižovat o 40 eh, u domácnosti, když ostatní oblasti prostě jako průmysl nebudou dělat nic, zejména protože samozřejmě i průmysl zaznamenal velkou míru inovací, možná někdo může říct, že již dosáhl vrchol v inovaci, ale myslím, že ty schopnosti v Evropě jsou stále ještě možné a my směřujeme nebo vyhlížíme směrem do budoucnosti. Na, bu- na počátku samozřejmě učinil rychlejší pokrok než nyní, ale pokud chceme zachovat tento návrh, je třeba analyzovat dva prvky. Seskupit skupit určité průmyslové části a odlišit ty alokace. V první řadě je to otázka mezinárodního obchodu a pak intenzita, takže to byly takové dva důležité parametry, které jsme použili. A pak také jsme brali v potaz, nebo jsme zvažovali, které jsou ty společnosti, které mohou překonat, převést ten náklad na spotřebitele takže jsme tady měli nějakých 50 v jedné skupině a 50 v druhé. A také jsme se obývali tím, které podniky by mohly mít velké potíže. Prostě viděli jsme, které podniky by měly větší schopnost převést ty náklady na spotřebitele. A taková je tedy logika tohoto postupu. Za druhé, ocelářský průmysl. Samozřejmě o tom všichni mluví. Problémy ocelářství to není samotný systém ETS, to je třeba říci upřímně. Máme tu mezinárodní globální konkurenceschopnost, samozřejmě Čína má své kapacity, máme tu problémy s uznáváním eh, statutu tržní ekonomiky v Číně, celou řadu problémů, pak je to prostě ta mezinárodní konkurencnost přebytečná kapacita Číny, ale ocelářství to je odvětví, které od roku 2009 přetrvává tedy i v Evropě, ale způsobně snižuje náklady. Energetické náklady jsou mnohem vyšší v Evropské unii než u našich konkurentů a to je obrovská výzva. A pokud tedy a toto může být zapříčiněno i tím ETS. Samozřejmě my si přejeme ochránit naše uh, odvětví, nicméně ten konečný náklad, to je ta velká výzva. A proto tedy eh, komise pracuje na novém designu energetického trhu a pak zapracování té konkurenceschopnosti do systému ETS. A Samozřejmě zaznamenovali jsme pokroky i v tom ocelářském odvětví, i v jiných eh, oblastech průmyslu, nicméně až dosud tedy můžu říct, že všechny ty prvky eh, u toho eh, systému ETS eh, jsme samozřejmě zanalizovali, u toho úniku uhlíku tam to ještě nebylo jasné. Samozřejmě, my si můžeme stanovit ambiciozní cíle, co se týče podpory konkurenceschopnosti našich podniků, na tom pracujeme. Komise předložila návrh týkající se té nastolení rovnováhy, ale i to se samozřejmě může zlepšit. Uh, a je třeba brát v potaz všechny parametry. Někdo se bude přiklánět více k těm environmentálním oblastem, někdo zase na tu konkurenceschopnost, ale je třeba nastolit rovnováhu. A proto je tady komise. To je naše práce. Pan Gutterland hovoří z data míra ambice odpovídá tomu návrhu. Ten ty původní cíle snížení skleníkových plynů, to samozřejmě není nějak narušeno systémem ETS. My máme ostatně i směrnici o úsporách, která eh, bude zveřejněna v létě a tam je i otázka dopravy, zabýváme se emisemi vozidel, takže je to prostě takový rozsáhlý komplex i těch eh, právních textů. To je prostě jeden takový globální balíček, všichni musí vynakládat to úsilí a celý ten balíček to pokryje. Já doufám, že i parlament v konečném důsledku to uzná jako velice ambiciozní balíček a uplatněme takový ten celistvý přístup i co se týče eh, dopravy v rámci toho eh, systému. A další kolega tu hovořil o tom problém zaměstnanosti o určitých zemích a zda jsou to rovná pravidla pro všechny mnozí na to, o tom hovoří, ale dobrou zprávou z Paříže bylo to, že Čína oznámila rozhodnutí jít tedy cestou um, toho snižování úniku a na to tedy napojené hospodářství, snižování uh, uhlíku. Samozřejmě i některé uh, státy ve Spojených státech uh, vyjádřili přání tímto směrem mm, 40% snižování emisí u nás pokrývá všechny sektory, eh, tedy samozřejmě i lesnictví, zemědělství, využívání půdy, je třeba tedy zapracovat i na těchto oblastech. I tady se musíme zabývat třeba u zemědělství nad otázkou emisí a otázka udržitelné, eh, environmentální udržitelnosti je tu důležitá. Pan Gebrandy se dotazoval na ty eh, sektorové, eh, sektorové faktory korekce. Měli jsme tu, tu tabulku, že pro ty, kteří jsou na tom nejlépe, v té první kategorii, tedy tam eh, můžeme vyloučit tento sektorový opravný faktor CSCF. A dále pan Somr také hovořil o ocelářství a zahrnutí více skupin. Ten jasný přístup, to je určitá možnost a my máme mnoho možností dvě, tři, čtyři, ať je jich pět nebo deset. Ten vícefázový přístup, ano, může jich být i více. Může to přecházet ze skupiny 1 do skupiny 2. My jsme věnovali rozsáhlé diskuze tomu, jak to nastavíme a z důvodu zjednodušení a lepšího zacílení na ty eh, více exponované sektory. Prostě jsme to vypracovali, jak jsme vypracovali, ale komise je samozřejmě ochotna spolupracovat s parlamentem a pracovní skupina se na tom může dohodnout. A my vám budeme oznamovat informace o možných dopadech, tedy řekneme, pokud to tak uděláme, je třeba ale zase nastolit rovnováhu a podívat se, jaké to bude mít dopady a jeden z expertů vždycky hovořil, že určitá část toho systému zase může mít dopady na jiné oblasti, takže je třeba na to nahlížet, že pokud uděláte tohle, zase dojde k něčemu jinému. A Dále to byly otázky týkající se benchmarku. To bylo zavedeno v roce 2010 na základě údajů, které k nám přišly z odvětví a bylo to poměrně těžké eh, rozhodování protože oni nepříliš ochotně poskytovali eh, ta data, takže to byla taková určitá výzva. No, nicméně měli jsme ten průměr těch eh, nějakých 10%, třeba v případě lignitu. Pak eh, rozvoj technologií v období roce 2007 až 10 a pro období 2020 až 30 musíme zase mít určité eh, údaje, odhady na základě příslušných koeficientů, ale to je zase eh, zapotřebí ještě projednat a my samozřejmě zase jsme otevřeni možným diskuzím i v té věci benchmarku. Dále jsme tu měli únik uhlíku. A pak tu zazněla otázka o tom zaměření na uhlík, proč to um, jak si nestanovíme jinak, jako určité přidané hodnoty a podobně. Komise to od počátku řekla jasně, určité hraniční opatření na importovaných produktech, je třeba, aby existovala určitá pravidla. Často se ale u těch importovaných produktů ta uhlíková složka těžko zjišťuje. Ono je to opravdu složité protože můžete mít stejný výrobek vyprodukovaný za různých podmínek v různých zemích a ten obsah uhlíku může být odlišný. No a pak jaké to může mít tedy i dopady od eh, jaksi, obchodních partnerů. Myslím si, že tou dobrou věcí systému ETS je, že máme harmonizovaná pravidla pro eh, volné alokace eh, ve všech odvětvích takže něco takového se nedá kombinovat s těmi volnými alokacemi. Máme harmonizovaný systém a pak volné alokace, pak nastolíme hraniční opatření v různých zemích, aby si ochraňovala různá odvětví, tak to povede k černému trhu. To není slučitelné se systémem. Už na počátku jsme zvolili, že půjdeme touto cestou, protože někdo by pak řekl v jedné zemi, my z toho eh, odstraníme jeden sektor a pak zavedeme tedy hraniční opatření. A, a pak by zase druhý den už někdo jiný chtěl z toho výjmout jiné odvětví a celá situace by byla naprosto neříditelná. Takže komise si myslí, že nejlepším způsobem je snažit se přesvědčit ty důležité uh, partnery, aby šli směrem tedy k tomu uhlíkovému trhu. Čína už je tomu nakloněna, člen, eh, Spojené státy také a i mnoho dalších zemí. Takže my pouze na to musíme zapracovat a, a učinit určitý pokrok a rozvinout ten náš systém. Pak eh, tu zazněly ty otázky napojené na ICAO, námořní svět, nedostatek ambicí ze strany Evropy, proč některé členské státy se nechtějí účastnit. Vy víte, jak na to nahlížíme, když jsme byli v, kon- v Paříži, tam samozřejmě nátlak eh, parlamentu byl jasný, bylo to užitečné. Uh, dostalo se to do debaty a podnítilo to i další debaty. Takže já jsem opravdu nakloněn tomu, aby parlament byl aktivní a přítomen na takových jednání. Ale i komise v ICAO není aktivním členem, my tam prostě musíme jít vždycky pod záštitou eh, členských států nebo uh, eh, nizozemského předsednictví i v tuto dobu. I když samozřejmě na tom hodně pracujeme, eh, poskytujeme přínosy, nemáme tam nějaký relevantní postoj. Chápu tu frustraci, protože ICAO je vysastně důležité. Uh, ale některé ambice zůstávají někdy jen ambicemi. My se zabýváme možnostmi toho, jak nastolit ty a, eh, a eh, úrovně CO2, nicméně také musíme často mít dohody, protože eh, některé země se snaží cestou kompromisu a to je dobrý signál, že to bude kompromis ohledně CO2 a to vytvoří cestu směrem k těm globálním tržním opatřením. Ta námořní organizace proč tedy tam neintegrujeme i tu námořní dopravu? My jsme teď v takové první fázi. A například zabýváme těmi nákladáky a pak budeme rozvíjet zase další ten vektor 2 a u toho u té námořní organizace první musíme v první řadě zjistit, jak to poměřovat a poté teprve s nimi můžeme jednat, jaká je, ten, jaká je ta nejlepší cesta, třeba za spolupráce s parlamentem, jak se na ně obracet. A pak tu byly tedy i další otázky, ale já myslím, že jsem pokryl velkou většinu z nich. Z hlediska komise to není uzavřený návrh Nikdo v komisi neříká, že je to nedotknutelné. Samozřejmě může se to ještě mnoho, mnoho vylepšit. Dynamické udělování, ehm, ten trh eh, se také vyvíjí a parlament má často mnohem větší prostor než komise, protože komise prostě musí neustále eh, dodržovat tu citlivou rovnováhu. Uvidíme tedy, až to bude ta eh, směrnice o úsporách to bude důležitý legislativní text a já zase doufám a spoléhám ve schopnosti vašeho zpravodaje, že to bude velice kvalitní legislativní text, který nám pomůže bojovat proti oteplování. Děkuji. Teď požádám experty, aby eh, odpověděli velice stručně, protože, jak vidíte, máme velké spoždění. Padla Bandera. Děkuji eh, za otázky a připomínky. Já opakuji, eh, že vám ve, z Florencie velice rádi poskytneme další informace, protože bohužel nemám moc času na odpovědi. Chtěl bych se eh, soustředit na otázku úniku uhlíku, protože na to se ptalo několik z vás. Já jsem předložil existující akademická data, která, jak jsem říkal, jsou omezená a jsou kontextová. Používají se tu různé soubory dat, eh, obchodní data, eh, průzkumy mezi firmami, kombinovány s studiemi o eh, pass-through. To jsou ty informace, které máme. Účinek je tedy omezený eh, a dříve to ne, nebýval eh, velký problém. Já si myslím, že eh, věci se změnily, do budoucna nemůžeme pokračovat takto. Nicméně jde také o to, že získáváme obecné informace z jiné literatury a z regulace v oblasti životní přís, životního prostředí, které jsou také důležitými faktory jež ovlivňují společně s dalšími eh, rozhodnutí firm a podniků. Podle mého názoru v budoucnu se bude systém vyvíjet, pokud jde o vysoké ceny a tak dále, tak to je samozřejmě potřeba eh, brát v potaz. Eh, pokud jde o daně z uhlíku, tak to je téma, které je velice zajímavé. Je to politický nástroj, který vykazuje určité rysy tržního přístupu. Z teoretického hlediska eh, je to velice zajímavé, z praktického hlediska jsou tu určité problémy s implementací takového nástroje. A tím bych asi skončil. Děkuji, pane Rufe. I já děkuji za velice zajímavé otázky. E, nemůžu odpovědět bohužel na všechno, takže také se ještě ozvu. Pokud jde o selhání systému, tak tady bych trochu ujasnil, jak to myslím. To selhání není v tom, že CSCF byl aplikován. My ho potřebujeme, aby se povolenky držely pod stropem e, průmyslu. To selhání je v tom, e, systému, protože ty, alok, ty povolenky byly příliš štědré, bylo jich příliš mnoho. A vzhledem k vysokému úniku uhlíku, vzhledem k možnosti volit si základní linii produkce, tak se stalo, že povol, množství povolenek bylo příliš vysoké. Takže se musíme postarat o to, aby se to v příští fázi nestalo. Pokud jde o CSCF obecně a o otázku pana Gerbrandyho, těžko vyčíslit nějakým procentem, jak je pravděpodobné, že CSCF bude muset být uplatněn. Scénářů je několik. Jedním z nich je paušální úprava benchmarku o, 1, o 1%. My už, eh, když jsme počítali s úpravou, úpravou o půl procenta, tak už musel nastat CScF na konci toho období eh, v letech 29 a 30. Pokud jde o zacílenější eh, seznam úniku uhlíku, ten by do značné míry snížil tuto pravděpodobnost ještě dále než CS, tuto pravděpodobnost uplatnění CSCF. Tady jde právě o tu rovnováhu, o kterém jsem mluvil. O to, jaké aktivity zvolíme a jaké benchmarky nastavíme. To má potom vliv na uplatnění CSCF. Proč došlo k poklesu ceny na začátku roku, se ptal pan Eichhout. E, různých důvodů je mnoho. E, je to znepokojivý makroekonomický stav Číny, e, finanční tíseň mnoha firm v EU, které spadají do ETS, Eh, je to celkový eh, energetický komplex, který klesá už, o něk, už několik let, což se nyní přelevá i na uhlíkový trh. Je to eh, ropa, zemní plyn a další komodity Podívejme se na Spojené království, kde máme produkci plynu místo uh, uhlí. Uh, v Německu máme cenu elektřiny takovou, že při nejmenším výroba z lignitu je neprofitabilní, takže dochází k přesunům k jiným zdrojům. Takže těch uh, důvodů je mnoho, patrně je to nízká poptávka, vysoká nabídka. Pokud jde o benchmarky, zda jde o administrativní zátěž. Ten eh, návrh komise je poměrně jednoduchý s, tím paušál, s, tou paušál, s tou paušální úpravou. Ano, je to trošku odchylka od těch 10% nejefektivnějších zařízení, ale vzpomeňme si, eh, jaká byla ta administrativní zátěž původně. Myslím si, že ta, ta paušální úprava jde správným způsobem, vytváří pobídku k dalšímu snižování eh, a průmyslové podniky se budou muset posunout dál v energetické účinnosti. Tím bych také odpověděl paní Zomr, proč toho eh, evropské, pardon, německé ocelářství udělalo už tolik. To je samozřejmě eh, dobré znamení. Pokud už se nemají kam snižovat, pak jsou na samém čele toho benchmarku, takže vlastně mají konkurenční výhodu oproti ostatním. Ten benchmark má takovou myšlenku, že těch 10% nejúspěšnějších podniků má dostat podmínku, pobítku ještě dále se zlepšovat. Je potřeba zaměřit se na správné sektory Eh, aby, u těch, eh, aby, aby ty, kteří jsou ohroženi únikem uhlíku, dostali ty povolenky, které potřebují. Ale benchmarky mají tedy motivovat k dalšímu snižování emisí. Musíme si také uvědomit, že nemůžeme chránit všechny průmyslové sektory eh, navždy. Pokud chceme naplnit emisní cíle, tak musíme už nyní vybrat ty sektory, které jsou ohroženy únikem uhlíku. Na to nejsem expert, ale můžu vás odkázat na svého kolegu, který říká, že nejsou žádná akademická data svědčící o úniku uhlíku. Nyní musíme začít tím, že průmyslový sektor musí snižovat emise více už nyní, abychom naplnili dlouhodobé cíle eh, nákladově úsporným způsobem. A proto proto musíme vybrat správné sektory. Děkuji. Tím jsme uzavřeli první kolo a hned začneme s druhým. A já dám slovo Axelu Egertovi, generálnímu řediteli Euroferu, na pět minut. A prosím, hlídejte čas, protože musíme skončit. Máte slovo. se dívám, kde je moje prezentace. Mohl by mi někdo pomoct, prosím? Can you help me with my presentation, please? Mohli byste mi pomoct s prezentací? Uh, please let me be clear that uh, the European Steel tak uh, aby bylo jasné, evropský ocelářský průmysl podporuje klimatické cíle. Nejlepší způsob v rámci EU ETS je samozřejmě globální systém obchodování s emisemi s identickými cíly a identickou cenou uhlíku u všech konkurentů. To samozřejmě není proveditelné v dohledné budoucnosti a do té doby je zapotřebí, aby náš průmysl zůstal konkurenceschopný. My silně podporujeme eh, přístup komise kruhového hospodářství, eh, vzhledem k tomu, že ocel je stoprocentně recyklovatelný materiál. Ten balíček se dá ale ještě zlepšit zavedením eh, mentality životního cyklu a e, také snižováním skleníkových emisí a legislativou ETS. Klimatické cíle a nízkouhlíková ekonomika nejsou možné bez inovativních ocelových produktů a e, jeho aplikací. Podívejme se například na větrné elektrárny na mořské hladině, na plynové turbiny a tak dále. Evropská unie má nejvyšší podíl ocelových patentů na světě. E, polovina typů oceli, které dnes vyvíjíme, před deseti lety neexistovala. Takže prosím, neohrozte e, tento stav špatnou legislativou. E, evropské ocelářství je v popředí výzkumu a vývoje průlomových technologií, jako je například jako jsou programy o zachytávání a využívání uhlíku. To samozřejmě si žádá dlouhý proces a musí být ekonomicky životaschopný. A to je právě ten největší problém. Jakmile máme větší náklady než naši konkurenti, těžko můžeme proskoumávat nové technologie. Proto samozřejmě podporujeme inovační fond v rámci EU ETS, tak jak ho navrhuje komise. Tady je samozřejmě problém s tím, odkud se ty povolenky vezmou. Měly bych se samozřejmě brát eh, z aukcí komise bohužel neskýtá dostatečnou ochranu proti úniku uhlíku. I ty nejefektivnější ocelárny budou mít obrovský nedostatek povolenek a budou eh, muset eh, vlastně promítat své náklady do ceny eh, elektřiny Ocel se vyváží eh, v prostředí tvrdé konkurence a jakýkoliv jednostranný náklad půjde potom eh, ve prospěch našich konkurentů a sníží to naši globální konkurenceschopnost. Evropské ocelářství je dnes v hluboké krizi, jak víte, přes 90 tisíc pracovních míst zmizelo od roku 2009 a jen 7 tisíc za posledních několik měsíců. Eh, to má několik důvodů, jako je snížení poptávky, vysoké energetické ceny, neférová soutěž, ale tak také perspektiva evropského ETS. Teď nemluvím o současné situaci. E, zejména Čína má nadprodukci 400 milionů tun, což je trojnásobek celkového ocelového trhu Evropské unie. E, Čína zejména v, e, globálně a zejména v Evropské unii ji vlastně tam má odbytiště toho svého nadbytku. Tím vlastně vytváří dumpingovou situaci na trhu a nízké produkční náklady jsou i v Číně a e, to vede k dumpingu CO2, protože obsah e, CO2 v čínské oceli je dvojnásobný oproti e, evropské oceli. Je dvojnásobný. Evropské ceny oceli eh, padají eh, strmým pádem za posledních několik měsíců. To vidíte na tom grafu a my si říkáme, eh, jak je možné, že studie Evropské komise říká, že můžeme předat 100% nebo 80% našich cen za uhlík spotřebitelům. To, řekl, to vysvětlujte těm sedmi tisícům lidí, kteří přišli o práci za poslední týdny a jejich rodinám. Ecofis vypracoval studii pro Eurofer, která jasně ukazuje, že dojde k nedostatku volných povolenek ve výši 48% v roce 2030. Náklady budou až 34 miliard euro v nejbližším programovacím období a nepřímé náklady 8 miliard. O těch číslech se můžeme bavit, ale nemů, nej, nejí diskuze o tom, že to bude mít dopad na náš sektor. A pokud se k tomu připojí ještě nekalá soutěž, pak už evropská produkce oceli zmizí. A ten 20% podíl na průmyslovém HDP v Evropské unii, to také se těžko udržíme. E, naše hlavní obavy jsou tedy jaksi e, svévolné lineární snížení benchmarku, což je samozřejmě korekční faktor, druhý, druhý lineární faktor, takže benchmarky jsou problém. Podíl volných povolenek ten by samozřejmě měl mít prioritu pro ochranu úniku uhlíku a ne pro e, elektrický sektor, který má teď v podíl 57%. A e, jak víte, jsou různé potenciály na zmírňování v různých sektorech a sektor elektřiny má určitě větší potenciál ke snižování emisí než náš sektor. Potom neexistuje právní jistota pro kompenzaci nepřímých nákladů, vzhledem k tomu, že většina členských států ji dnes neaplikuje. A teď už během jedné minuty skončím. Co potřebujeme? A tady nám musí politikové pomoci. Potřebujeme jistotu, že nebudou vznikat přímé ani nepřímé náklady eh, na úrovni těch deseti nejefektivnějších zařízení. Jenom potom můžeme investovat. Benchmarky se musí zakládat na realistických datech, eh, stanovených před příštím obdobím 2019 a potom se změní. Nesmí být aplikovány lineární redukční faktory. Volné povolenky by měly být založeny na potřebách našeho sektoru, o kterých už jsem říkal, a tedy na úrovni těch 10% nejefektivnějších podniků. A e, také nepřímé náklady musí být kompenzovány ve všech členských státech prostřednictvím harmonizovaných a transparentních pravidel. A to je vaše rozhodnutí zda budete poskytovat volné povolenky všem eh, únikovým sektorům, anebo jenom některým. Je samozřejmě jasné, že ocelářství je nesmírně zranitelné oproti ostatním sektorům. Takže děkuji vám a omlouvám se, že jsem překročil čas. Děkuji. Teď Damian Morris eh, ze Sandbagu. Prosím na pět minut. Thank you very much, Chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Jenom abyste věděli, takže my mm, pracujeme již sedm let na reformě ETS a já bych chtěl říct takovou dobrou zprávu na začátek. My mm, snižujeme emise v Evropě rychleji, než se očekávalo podle Eh, odhadu o 23% pod hodnoty z roku 1990 a eh, vlastně 6 let před stihu, před naším cílem. A takže emise také jsou, eh, se snížily 21% pod úrovní roku 2005. A, takže ETS může za to ETS a já si ptám tedy v podstatě, jak přispěla tato eh, vůdčí politika, tady eh, eh, to bylo přes cenu uhlíku. A v podstatě, samozřejmě to je odhad, to je nepřesná věda, ale mm, literatura nám říká různé věci. Některé studie jako Institutu pro klima říká, že je ta cena nula a že došlo k snížení mezi 0 až 100 miliony tunami. Takže to je dost velké rozpětí. Je to nic, anebo téměř nic. A takže taky na ceny v roce 2006-2007, takže v tomto období v podstatě byly nejvyšší než kdy jindy. A mm, takže vypadá to, jako že by e, teď docházelo k určitému e, návratu tohoto a e, inkrementální nárůst od dubna 2014 a někteří říkají, že se to bude ještě zrychlovat do roku 2020 a někteří odhadují 30 euro. Ale Eh, zde mm, o to by, než začalo ETS, tak se to všechno většinou opakuje, ale analytici byli dříve víc optimističtí a ceny tedy uhlíků v, eh, eh, za, jsou téměř tedy dvouletým, dvouleté, na úrovni dvouletého zvýšení jenom za minulých šest let, takže ty odhady, vypadá to, jsou nadnesené. A Teď jsme v roce 2016, po 11 letech této politiky, pořád ještě máme eh, cenu, která vede k nízkému eh, snižování a i přes ty dlouhodobé investice. A eh, samozřejmě máme zde fázi 2, fázi 3 a i přes ten backloading, těm inter, přes ty intervence, i přes systém MSR, přesto všechno. Takže zde někteří říkají, že bychom měli mít striktnější parametry MSR, toho stabilizační, té stabilizační rezervy, a e, samozřejmě e, je zde chronická, chronický převis nabídky a to vede příliš nízkým cenám. Jaká řešení? Buď snížit nabídku, to znamená, že zrušíme vůbec ty povolenky nebo e, ty limity snížíme, nebo to bude dočasná dodávka pouze, to znamená, by přehodnotíme ty parametry MSR a nebo hm, vytvoříme větší jistotu, pokud jde o budoucí eh, cen, cenu uhlíku. Stanovujeme, stanovujeme určité koridory či limity, takže čas ale běží rychle, takže je třeba, aby eh, chom připravili eh, návrhy, my tedy také, hm, my také v příštích týdnech skončíme náš výzkum a předložíme návrhy, ale samozřejmě ta řešení nezávisí na nás. A já bych jenom chtěl říct si toto jako sdělení. ETS vůbec není eh, režim, který by byl zafixovaný. MSR eh, v podstatě také se neosvědčilo. A ETS a revize ETS, ETS je poslední šance, jak všechno napravit eh, a už jsme hodně šancí promrhali jak někteří říkají. Po nedávném optimismu z Paříže by bylo cynické, kdybychom tedy teď my mm, nešli za, eh, za rok 2020 s dalšími tedy eh, našimi takovými ambiciozními cíly a neměli nějaké další takové flagship politiky. A je třeba si to eh, zafixovat a stanovit to teď, abychom opět stejnou konverzaci nemuseli opakovat za deset let. Děkuji. Eh, děkuji za eh, to, že jste mm, byl stručný, že jste dodržel čas a nyní pan Giuseppe Montesano, Euroelektrik. Děkuji, děkuji pane předsedo, že jste mě poslal, abych pohovořil za Euroelektrik, což je asociace zastupující výrobce elektřiny tedy v celém tom řetězci výrobním. Dovolte, abych já se vyjádřil ze širší perspektivy, než eh, jsme právě slyšeli, eh, nebude se to týkat pouze revize ETS. Za prvé, dovolte, abych zasadil do kontextu naši organizaci. I v poslední léta Eh, ten eh, mix mm, výroby elektřiny, tak ten v podstatě je mixem, který méně eh, emituje uhlíku, více obnovitelných zdrojů, ty kapacity ještě porostou. A, mm, a mm, výroba elektřiny je v 50% již bez uhlíku. Takže Abychom mohli pokračovat v tomto trendu, tak um, zásadní proto je, aby ten návrh komise reformy ETS, aby skutečně byl přijat rychle. E, proč? Poněvadž my si myslíme, pořád si myslíme, že ETS je nejefektivnějším nástrojem k k dekarbonizaci v hospodářství ze třech hlavních důvodů. Poněvadž je to evropský přístup, je, opírá se o tržní mechanismy a je technologicky neutrální. A také si myslíme, a báváme se toho faktu, že pokud národní politiky, národní opatření eh, převáží zde tak zde vznikne riziko, že bychom podkopali efektivitu našich klimatických politik. Také chceme zúraznit fakt, že ten, to politický přístup musí být ale systematický, konsistentní, především propojený e, s jinými evropskými cíly, politikami. A proto samozřejmě musíme mít i adekvátní rámec eh, eh, řízení, kdy se to všechno bude zpravovat z evropské úrovni. A dalším zásadním aspektem tohoto politického přístupu je i zlepšit, vylepšit eh, konfiguraci trhu s elektřinou v Evropě v Evropě, aby tam svoji cenu, tedy neměl jenom uhlík, ale i flexibilita, to znamená, aby ta kapacita výrobní se dostala eh, v době a tam, kde je potřeba. Hlavní prvky návrhu komise. My jsme pro lineární eh, faktor 2,2%, to je v podstatě v souladu s výhledem dekarbonizace. Jsme proto, abychom se měli jasnou definici Eh, share of auctioning, eh, aby podílu aukcí, tedy podílu akcí, to stabilizuje trh a potom jsme pro eh, pokračování ve volných, v poskytování volných povolenek do těch průmyslových sektorů, kde je to riziko, že se přesunou jinam a budou emitovat uhlík jinde, tedy carbon leakage. Ještě bych chtěl zmínit toto, pokud po pařížské dohodě vy rozhodnete, že půjdeme za těch 40 cíl tedy bude více než 40 snižování uhlí emisí, tak je zde potenciál, eh, že mm, eh, že e, i když tedy zvýšíme ten ambiciozní cíl, tak je zde pořád, bude se pořád riziko e, e, přebytku mm, těch volných povolenek ETS. A no, mm, pokud jde o ty sektory, které nejsou pokryty systémem ETS, tak zde bych chtěl říci, že elektřina může hrát významnou roli v dekarbonizaci těchto sektorů, například tady příklad dopravy, kde pokud i vezmeme do úvahy stávající mix výroby elektřiny, tak emise CO2 z elektrických motorových vozidel jsou eh, daleko nižší než ty stávající cíle EU. A také bych chtěla zdůraznit toto. poněvadž mm, my, eh, jsme, my podleháme limitu ETS, to je náš sektor podlehá limitu, ale eh, pokud se zvýší poptávka po elektřině kvůli eh, vyššímu, hm, vyšší spotřebě, tak potom nedojde k žádným dodatečným emisím. A závěrem, zde jenom takové schrnutí, ale protože nemám čas, tak bych jenom doplnil, že elektřina může hrát důležitou roli nejenom v dekarbonizaci ekonomiky, ale i ve zlepšení eh, energetické účinnosti. Děkuji, pane předsedo, děkuji. A nyní dám slovo panu Pons, paní Pons, paní Pons de la Drier, de la Drier která je ředitelkou WWF. here? That's good? Okay, thank you. Excuse me. Uh, so first of all... Já bych ráda v první řadě poděkovala za pozvání a za příležitost a jak si načrtnout náhled WWF na reformu systému ETS. Já bych se v první řadě ráda vrátila k několika takovým základním principům, na které nesmíme i v této diskuzi zapomínat, které jsou obsaženy ve smlouvě. Máme článek 191 a článek 1 a tedy ten první, kde se stanovuje ten princip, že znečišťovatel platí a je třeba na to nezapomínat. A za druhé, jaký je tedy záměr ETS. ETS bylo zavedeno, aby stanovil cenu za uhlíku, aby se snížily emise skleníkových plynů a vyhlo se nebezpečným klimatickým změnám. Zatím ale ETS neplní své stanovené cíle. Ceny uhlíku jsou příliš nízké, nejsou pobídky na snižování znečištění a znečišťovatelé neplatí. Komise navrhla reformu, nicméně ta nezachází dostatečně daleko, zejména vzhledem k tomu, k čemu došlo v Paříži, kde pan Kaněte pan Lavia, tam byli i mnozí z vás tady. K čemu tedy došlo, to bylo výjimečné a určitě to zacházelo za očekávání mnohých účastníků. Nyní tedy je záměrem udržet navyšování teploty pod 2 stupně a také pokračovat v úsilí, aby ten, to navýšení bylo o 1,5 Je důležité, aby ETS tedy fungovalo ve prospěch prostředí. To je více než kdy jindy nyní důležité pokud se zachováme pod tou hodnotou 1,5 stupně, jak je zmíněno v pařížské dohodě, to znamená, že EU musí snížit své emise o 95 do roku 2050. Jak poukazuje eh, tento graf, aby se snížily emise o 95 musíme odstranit velký počet povolenek z trhu, a to každoročně. Za tímto účelem mus, potřebujeme ten lineární redukční faktor, který bude vyšší než ten navržený 2,2 Naše zhodnocení je takové, že by to mělo být někde mezi 2,6 až 2,8 aby se dosáhlo těch 95 redukce. Pouze toto nám umožní pomoci zabrzdit nárůst teploty o těch 1,5 e, stupně. Toto je koláč znečištění. Je tu příliš mnoho povolenek pro znečišťování na dnešním trhu a tento koláč je příliš velký. Jeho následkem, jak už tu ostatně zaznělo, ceny uhlíku jsou dnes kolem 5 euro na tunu. A ETS bylo vlastně vypracováno na cenu 30 eur za tunu. Market Stability Reserve není dostačující, aby napravilo situaci, to znamená, je to přílišná nabídka trhu někdy do roku 20, 2025. WWF tedy apeluje na stále odstranění těch přebytkových povolenek. Vzhledem k tomu, že ten kus znečištění z toho koláče by neměl být dávat zadarmo, protože je to naprosto proti tomu principu znečišťovatel platí. Ty povolenky by měly být stahovány mezi 2021 až 2030 mají cenu 160 miliard euro. To je tedy v podstatě velký dar těch eh, vysoce uhlíkových intenzivních druhů průmyslu. Je zapotřebí tedy postupné od, eh, fázové ukončení těch volných povolenek. A neměli bychom se bát toho monstra o úniku uhlíku, jak mnozí tady již eh, podotkli. A také dokonce i Evropská komise tvrdí, nemáme žádné důkazy o úniku uhlíku. Navíc EU v tom není sama ve svém ETS. Již existuje 17 oblastí po světě, jako v Číně a v severní části Ameriky, které představují 40 globálního HDP, které právě rozvádějí také uhlíkové e, trhy na základě pravidel. A na závěr aukce a obchodování s povolenkami umožňují určité přechodové období. Tyto prostředky z aukcí můžou být využívány na obnovitelné zdroje energie a příslušné projekty jak doma, tak v zahraničí. Mohou pomoci těm zranitelným přizpůsobovat se na dopady klimatických změn. Neexistuje lepší způsob, než vykompenzovat toto přechodné období jak v Evropě, tak i na celém světě. No a na závěr, pane předsedo, pane komisaři, vážení poslanci, VVF e apeluje na vás, abyste protlačili opravdu smysluplnou reformu systému emisí tak e, to my potom můžeme e, rekapitulovat naši samotnou úlohu. A já bych ještě chtěla o jednu věc na závěr požádat máme pětileté cykly z Paříže a aby ETS opravdu fungovalo, mělo by to být sladěno s tím pětiletým cyklem. Já vám děkuji za pozornost. Předseda, já vám děkuji za prezentaci a nyní tedy můžeme zahájit kolečko otázek a odpovědí. Pan Líze. Ani Děkuji, pane předsedo, děkuji řečníkům. E, já si myslím, že komise opravdu předložila dobrý návrh. Jsem vděčný e, panu Kanětemu, že říká, že se může ještě zlepšit. Neměli bychom e, ten návrh učinit méně ambiciózním, přestože bychom mohli vzít, přijmout návrhy, které by ještě zvýšily ambice to je otázkou, ale určitě by tam měl být méně ambiciozní. Mám otázku na experty k tomu tiered approach. Je tady možné vytvořit více kategorií? Podle mého názoru je to nutné proto, abychom mohli být zacílenější a vyhnuli se úniku uhlíku. Proč z toho neudělat křivku? Dnes máme z moderní technologií je možné eh, konkrétně vytvořit nějaké uskupení nejen do čtyř kategorií, ale jak si plynule je seřadit lineárně a kdo, je, kdo má vyšší riziko, dostane vy, vyšší volný příděl. Je to možná trochu vyšší zátěž, ale v dnešním světě, kdy všechno jde elektronicky, je to určitě možné, aby nebyly jasné hranice mezi kategoriemi 1 a 2 a tak dále. A eh, Možná eh, Miguel Arias Ganete správně zmínil téma cementu. Eh, tady by se dala změnit kritéria tak, eh, aby i cement byl pokryt. K tématu oceli. Já si myslím, že pravda je někde uprostřed mezi panem Kanětem a Renate Zomr. Problémem ocelářství není ETS. Kdybychom ho dnes zrušili a do roku 2030 neudělali nic, stejně bychom měli problém s Čínou. To, takže to bychom neměli přehánět. Nicméně požadavek ocelářského průmyslu je oprávněný i ostatních průmyslů. A sice, aby těch 10% nejlepších získali volné povolenky. To v tom návrhu eh, nevidím, ale eh, po potom je zapotřebí, aby další dělali více. Zemědělství, letectví a všichni ti, ti ostatní nemusí redukovat tak jako ocelářství. A pokud chceme nějak, nějaký jasný signál vůči eh, průmyslu, tak musíme i další přimět, aby se podíleli. A potom bychom měli lehčí argumentaci. Děkuji. Děkuji, pan Pěcha. Děkuji, pane předsedo. Já mám obecnou otázku na e, Euroelectric. E, v říjnu 2014 Rada přijala závěry o budoucnosti ETS. Polsko z nich nebylo nadšené, mírně řečeno. Nicméně e, pokud tomu rozumím správně, pak země, které jsou nejvíce postižené dopadem eh, klimatické politiky, které mají HDP pod 60 evropského průměru, mají k dispozici dva nástroje. Do určité míry zmírňovat negativní dopad ETS. Fond pro modernizaci je jednou z možností. Eh, potom umožnit distribuci volných povolenek eh, eh, elektrárenskému sektoru. Nicméně, když ten návrh na reformu se objevil, pak byl tak složitý a zmatený, že se z něj stala v podstatě groteska. Výsledkem toho je, že příjemci se nedokázali rozhodnout, jak ty finance eh, vynaložit. Modernizační fond je příležitostí, eh, jak odblokovat komise od, eh, investice od komise a EIB. A právě tak ti zástupci těch bohatších členských států. Tady je vlastně pad. Chudší země jsou v situaci, kdy určité technologie jsou jim vnuceny bohatšími státy. U volných povolenek musí probíhat výběrové řízení, pokud eh, částka přesáhne 10 miliard euro, což pro elektrárny není mnoho. A má otázka zní, nemyslíte si, že tyto nástroje by měly být utvořeny jinak, s větším manevrovacím prostorem pro eh, státy a příjemce, aby mohli zmírnit negativní dopad ETS? Děkuji. Paní Guteland. Děkuji, pane předsedo. ETS e má, je správný nástroj na podporu inovací a e, podporuje také ty, kteří se odhodlají ke krokům jako první. E, pro Evropu není správnou cestou e, udílení volných povolenek všem emitentům. Musíme se držet principu znečišťovatel platí a zajistit, aby pouze ti výrobci, kteří jsou ohroženi unikem uhlíku, získali podporu navíc. Volné povolenky by měly být výjimkou a nikoli pravidlem. A proto mám dvě otázky. Souhlasí zdejší experti s tím, že princip znečišťovatel platí, musí platit v ETS? To je má první otázka. A e, druhá otázka. E, zajímalo by mě, e, co si myslíte o metodách výpočtu toho, těch pastrů nákladů. Na jedné straně máme studii z Delftu, která ukazuje značné úrovně pastrů, a na druhé straně máme jiná zjištění z ECOFISu. A jaký je váš eh, výklad těchto faktů? a možnosti předávat, ná, předávat náklady spotřebitelům. Děkuji, pan Eichhout. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji všem čtyřem řečníkům. Já mám otázku na pana Egerta. spíše k těm faktům. Otázka zní, kolik nadbytečných povolenek eh, dostal ocelářský průmysl dosud. Eh, pokud vím, tak od roku 2005 eh, dostal ocelářský sektor určitý nadbytek volných povolenek každý rok a mě by zajímala ta nakumulovaná částka nadbytečných povolánek, které ocelářský sektor získal do dnešního dne. A dále, pokud jde o ty odhady pass-through, pak možná mi to potvrdíte, pane Egerte, e, i kdyby ocelářský sektor musel kupovat všechny e, uhlíkové povolenky, pak by to pak by to eh, znamenalo nákladový podíl 5,5%, tedy 5,5% celkových nákladů, kdyby je museli všechny kupovat při ceně 10 euro za tunu eh, uhlíku, eh, což je dvojnásobek současné ceny. Říkám ta čísla správně, já se odvolávám na studie. Pokud mám špatná čísla, pak jsou, ta studie, pak jsou ty studie špatně. A právě tak u toho pástru jsou náznaky toho, že ocelářský průmysl hm, při, při nejmenším severní Evropě Evropě může předat dal 100% nákladů eh, podle studií Evropské komise. Takže to je také důležité zapojit do eh, svého argumentu. Zajímal by mě váš názor. Potom otázka na Euroelectric. Jaká je cena uhlíku, kterou potřebujete k tomu, aby došlo k ke změně používaného paliva. Víme, že mnoho plynových elektráren se nevyplácí vzhledem k nízké ceně uhlí, což je velký problém pro e, elektrárenský sektor. Jaké ceny potřebujete k tomu, aby došlo k, určité posuně, e, k určitému posunu paliv, tak jak ho chceme e, na základě Paříže? A pro vás všechny důležitá otázka. Vidíte, že elektri- elektrárny chtějí vyšší ceny, nicméně energeticky intenzivní průmysl chce nižší ceny a udělá všechno pro to, aby byly co nejnižší. Eh, jak to nějak vyrovnat? Jaká další opatření eh, byste navrhli na překonání této překážky? To by pro nás bylo velice důležité pro vyjednávání. Pan Gerbrandy. Děkuji vám, pane předsedo. E, já jsem velice rád, že pan Egert potvrdil, že současná obtížná situace ocelářství nijak nesouvisí se současným systémem ETS. To si myslím, že je velice důležitý výrok, protože mnozí lidé se domnívají, že e, těžká pozice ocelářství je zaviněna klimatickou politikou. Nicméně ona není. A e, mě zajímají vaše odpovědi na otázky nadbytečných povolenek, na, kterou, na které se ptal Bas Eckhout. Mám jednu konkrétní otázku na pana Egerta. Liberálové příliš silně nepodporují e, CSCF. Rozhodně bychom se mu měli vyhýbat. Vy jste řekl, že benchmark je velký problém pro oceláře, to si umím představit. Nicméně musí se to od někud vzít. Takže má otázka zní, které průmyslové sektory podle, by mohly být škrtnuty ze seznamu eh, úniku uhlíku podle Euroferu. Protože tady si myslím, že nás čeká pár rozhodnutí, takže byste nám s nimi mohli pomoci. Potom mám ještě otázku na pana Montesana. Modernizační fond a také článek 10a e, říkají, že nevytváříme rovné podmínky v Evropě, protože některé elektrárny získávají povolenky zadarmo a jiné za ně musí platit. Zároveň vytváříme Evropskou energetickou unii. Takže tady vidím dva protichůdné koncepty. Tak možná byste nám mohl pomoci a říct nám, jak eh, si vy myslíte, že při aplikaci modernizačního fondu a článku 10c můžeme vytvářet rovné podmínky, které by eh, byly potřeba ve skutečné energetické unii? Děkuji paní Evi. Ano, děkuji. Jenom bych potřebovala něco upřesnit, eh, pokud jde o Eh, klima, eh, tak já eh, jsem měla na mysli DPH a eh, což, eh, že to má být v souladu s vnitřním trhem a VTO. Takže teď já se chci vás zeptat. Myslíte si, že v příští budoucnosti budou existovat nějaké podniky, zařízení, která budou schopná nebo schopny eh, provádět investice, upfront investments, tedy velké investice ve stovkách milionů euro, proto, aby snižovali emise, eh, spíše než radši platit eh, mm, cenu eh, za uhlík, i když třeba nakonec ta cena poroste nějak zázrakem snad poroste. Takže jak je to s tímto scénářem? Jak vy ho vidíte? Možná dnes podniky ehm, nejsou v situaci provést takové velké investice, upfront investments. A no, radši tedy platí poplatek v úvozovkách. Potom sekundární trh. Nemyslíte si, že sekundární trh by měl být um, zcela zrušen? Um, já si myslím, že je velice překvapující, když se vůbec uh, spekuluje s tímto nástrojem, tedy se o dvě. To je pro mě představitelné. Pan Křip? Děkuji. Já mám dvě otázky. První otázka. Ta se týká eh, eh, outsourcingu výrobního procesu mimo tedy eh, výrobní závody. A to znamená, týká se to těch podniků, které tady dají přednost outsourcingu než Eh, tedy vyrábět eh, interně, což je dost běžný jev nyní. A potom tam třeba proto, jsou ceny, eh, je to i kvůli rozdílům v cenách energii mezi námi, USA a podobně. Je to problém v některých sektorech. A potom druhá otázka se týká sektoru energetiky, takže na pana Montesána. jaký je nejefektivnější způsob, který by garantoval investice v energetice, tedy z toho modernizačního fondu. Jak lze modernizovat tento sektor i jak si ve světle té naše snahy vybudovat energetickou unii. Potom ceny energií. Máme určité kompenzační systémy, které existují třeba v některých zemích a v jiných ne. Vlastně, kde se tedy kompenzují ceny. To znamená, že e, ty e, náklady tedy platí ti velcí odběratele, na ně se převedou určité části nákladů. Děkuji. A poslední dva řečníci, zpravodaj za EHSV a zpravodaj za výbor regionu. Takže dostanou slovo hned teď. Torpecíny, což je zpravodaj z výboru hospodářského sociálního výboru, takže maximálně dvě minuty, já se omlouvám, ale je to tak. Děkuji, pane předsedo. Já budu telegraficky stručný. My jsme mm, již mm, odsouhlasili stanovisko na plénu a přímé náklady, zrušení korekčního faktoru pro přímé náklady, nepřímé náklady, reálné mechanismy na evropské úrovni, které by kompenzovaly nepřímé náklady a je zcela nezbyte, zbytečné, aby některé Německo jako Spojené království, Španělsko, Německo používali státní dotaci legitimně zcela používají státní pomoc na tyto kompenzace a to je problém, jinde to není. A takže komise by měla zharmonizovat nepřímé náklady. A teď pokud jde o benchmark, eh, ty systémy by měly, eh, neměly být penalizující, naopak odměňující, protože je třeba ocenit ty, kteří si vedou velice dobře, pokud jde o skladování eh, CO2, eh, potom eh, i vše, všechny ty benchmarky by měly vycházet ze solidních průmyslových dat. Eh, samozřejmě je to složitější, ale mělo by se to tak udělat. A třeba Confindustria z Itálie toto předložila i v roce 2004 našemu výboru a potom eh, ty přidělování těch volných povolenek v, sektoru, to, v sektorech to musí vycházet z efektivní, skutečné výroby, ne nějaké historie, eh, takže to musí komise udělat. A potom, pokud je o carbon leakage, je třeba definovat flexibilnějším způsobem carbon leakage i na základě kvalitativních kritérií a eh, potom používat eh, tu stabilizační rezervu částečně pro phasing out určitých sektorů. Potom sociální problémy. Je třeba mít nějaký bonus eh, pro rodiny a státní veřejnou zprávu, kteří budou dělat takzvaný zelený nákup energií. Potom je třeba i podporovat dobrovolný trh, tedy ty aukce, které používají, kde, kde, kam vstupují podniky, které se zúčastňují tzv. zelených aukcí. Takže děkuji za slovo, za náš výbor a teď pan Tás, který je zpravodajem z výboru regionu. Dobrý den, děkuji pane předsedo, děkuji panu komisaři Kanětemu za přítomnost a že přišel a děkuji parlamentu. Chci poděkovat za pozvání na toto slyšení. Je to pro mě velká čest, tedy pro zástupce eh, eh, obcí a měst a krajů eh, a za tuto možnost tedy vyjádřit se k tomuto technickému tématu, které však ovlivňuje každý den naše podniky, i, takže to je to, čím se musíme my místní zastupitelé zabývat. Já jsem z města jednoho, které je z Benátska, tedy eh, na severovýchodě Itálie. Zastupuji to eh, ve výboru regionu. Jak víte, výbor regionu zastupuje <clears throat> místní a krajské samozprávy a <clears throat> máme možné tedy, možnost takto tedy intervenovat do evropských debat podle principu subsidiarity. Já jsem byl pověřen eh, vý, eh, komisí pro životní prostředí výboru regionu, abych vyhotovil stanovisko eh, ke směrnici Evropské komise, kterým se má měnit ETS. E a takže pro účely tohoto stanoviska, tak eh, já jsem se sešel s různými stakeholders, někteří jsou zastoupeni i zde, a já jsem i jednal s kolegy z různých politických skupin ve výboru regionu. Takže některé návrhy, které doufám, že pro vás budou zajímavé, ty se týkají především možné roli místních samozpráv, krajských samozpráv, které by se měly více zapojit do splňování cílů, snižování emisí, aby to bylo v souladu s eh, naším bojem za zlepšení životního prostředí, eh, protože to je více a více akutní problém teď je vzhledem ke změnám klimatu a je těžké pro místní a krajské zastupitele eh, potom eh, vysvětlovat občanům význam těchto mechanismů, ale my díky tomuto stanovisku, které bude v mm, příštích týdnech odsouhlaseno ve výboru, tak my se snažíme mít takovéto nástroje, abychom mohli dělat světu. Je to stanovisko, které představím, předložím a eh, vychází ze výsledků COP21 a doufejme, že to je příležitost pro to, abychom na globální úrovni začali eh, řešit otázku eh, od ceny uhlíku na světové úrovni. Děkuji a nyní začneme s odpovědmi. Já bych chtěl připomenout eh, členům a řečníkům, aby hovořili stručně protože po 12.40 budeme pokračovat pouze v angličtině, protože již nebudeme mít k dispozici tlumočení. Pan Egert, děkuji, pane předsedo. Dvě minuty, to je asi příliš málo na to, abych zodpověděl 15 otázek. Ta nejtěžší tiered approach, ten stupňovitý přístup, e, jak jste se dotázali, to je v podstatě politické rozhodnutí. Ne, a asi ocelářský průmysl nemůže definovat, jak by tento přístup měl vypadat. Já jsem pouze vysvětlil, že pokud i ta nejefektivnější továrna na ocel v Evropě nedostane ty volné povolenky, tak prostě máme zásadní problém. Tak se přibližujeme k tomu, že více továren eh, eh, zase zavře, eh, pokud tedy se bude vyvíjet ještě cena za uhlík. A, ehm, ta ten nárůst, to se uvidí, je tu určitá možnost, aby o tom hovořili odborníci. Já si myslím, že jsem eh, zodpověděl i otázku pana Gerbranda, zda tedy je to na sektoru nebo na nás, e, tedy další odvětví. Ano, možná i další. Ty sektory ne ETS by měly dělat samozřejmě víc, ano, to podporuji, ale samozřejmě pokud to umožníme, tu diferenciaci v rámci ETS, zase není na mě, abych tady soudil, zda to riziko úniku ehlíku existuje i pro jiné sektory. Takže naše pozice jako Euroferu je tedy abychom tu měli i ty možnosti pro ty efektivní továrny, i ty, které nejsou na seznamu komise, tak abychom tak nějak přesunuli ty alokace z té části aukční. A proto se zase okamžitě navýší cena za uhlík. Uh, a budete mít pobídku, aby například energetická oblast rychleji snižovala emise a uplatňovala čistější technologie. Proč neexistuje taková možnost? Evropské ocelářství není proti vysokým cenám za uhlík, pokud budeme mít e, určitou úroveň ochrany. Dále e, co se týče čistých technologií, tady jsme dosáhli asi limitu a asi o tom víte. Ten potenciál je 4 až 5 co se týče navýšení naší efektivity do roku 2030 zastávajících technologií. Ano, určitě potřebujeme nějaký pokrok v těch technologiích, ale musí to být také e, ekonomicky schůdné. No a nyní máme tady ty nové systémy benchmarku ale e, zase ta podpora tady není velká. Ano, a ten princip e, e, znečišťovatel platí, ale zase potřebujeme, aby to byla rovná pravidla i pro konkurenty mimo EU. Pokud takové náklady neplatí průmyslníci v Číně, tak prostě je v tu problém. A jaká je to míra té over allocation toho přidělování. Myslím, že z těch volných povolenek, které jsme obdrželi, tak ironicky ten nadbytek vzešel z ekonomické krize. A já vím, že v roce 2008 se to volné udělování napojovalo na míru produkce, takže jsme obdrželi volné povolenky, které Eh, vlastně trvaly několik let až do konce tohoto období, nicméně také to musíte srovnat s nepřímými náklady, které musí pokrýt náš průmysl. A možná by bylo dobré, kdyby také i toto komise o objasnila, protože oni to vlastně vypočítali, že naše čisté náklady na přímé a nepřímé emise Eh, stanovili do roku 2013. Tehdy to bylo nějakých 5 milionů eur eh, čistých nákladů kvůli tomuto systému. Ano, a co se týče úniku uhlíku, eh, ano, existuje, ale hlavní příčinou není ETS, tím jsme my nadměrné kapacity, globálně neférové obchodní praxe, vysoké ceny energie v EU a ta část ETS tady v tom je taková, že eh, to v podstatě mělo eh, přesunout ty investice z evropského průmyslu jinam, na jiné kontinenty. Mám tady příklady, že naše společnosti investují mimo a ne uvnitř EU. Zda snižujeme e, produkci, ano, díky té situaci, ve které se nacházíme a také je to tedy e, příčinou té uhlíkové krize. Je to taková perverzní situace, ve které se nyní nacházíme. Já nevím, zda jsem zareagoval na všechny otázky. Pokud ne, tak možná v dalším kole ještě možná jedno slovo. Pan komisař nás opustil, ale Čína tedy dělá mnohé, aby eh, komplementovala to ETS, ale eh, jak to bude, když ta cena vyjde až na nějakých 70 eur? Takže eh, když dosáhnou těch cen úrovně EU, tak oni mají podpory až pětinásobně vyšší na ocelářský průmysl, pětinásobné ceny, takže jak to budeme absorbovat, my musíme najít komplexní řešení tady toho, takže není to jenom zase jenom na tom ETS, potřebujeme holističtější přístup pro všechno odvětví.